si, když začneme později naše zasedání, tak uvidíte to, co se stalo. Eh, eh, včera ztrácíme cenný čas a eh, potom máme těsný čas a máme ve zajímavé diskuze a pak je tady velice obtížná věc, když najdete něco důležitého, chcete promluvit a pak máme většinou potíže, které z toho na konci vyplynou. Takže ještě další věc, já bych skutečně rád začínal včas, takže pro všechny ty, kteří to zvládnou přijít včas, včas, tak by měli vědět, že to je můj styl předsedání a jsem rád, když tady jste všichni včas, tak jenom abyste byli informováni. Eh, v září s tím začnu eh, eh, abych rád, kdybyste chodili včas. Další věc, kterou jsem chtěl poznamenat, noví um, ehm, kolegové, myslím, myslím, že by bylo užitečné, kdyby se vysvětlili některé um, způsoby práce výboru, například se mají vypínat mobilní telefony, Eh, nebo to na ticho Myslím, že by bylo dobré, kdyby se vysvětlili některé eh, věci. V září, říjnu, listopadu to budu všechno dělat, zvláště jako otázky rozpočtu, eh, kde eh, i když jste zkušení, tak je někdy obtížné vědět, co se přesně děje ve výboru, takže to všechno zapracuju do svých poznámek. Bylo to takové malá vysvětlení, která budou provázet naši práci. Ehm, zkušení ehm, členové už tyto věci znají. Mám tady řadu sdělení předsedy dnes ehm, ráno. Máme hodně sdělení komise, které jsou jistě velice pro vás všechny zajímavé, ale chtěl jsem učinit pár eh, sdělení. Jako předseda, jak už jsem říkal včera novým eh, kolegům, tato, toto jsou sdělení, která budou stále více eh, důležitá. Takže to, co uslyšíte, to budou sdělení, která se budou běžně týkat z pravodajských funkcí. To znamená, když tu budete, mm, toto všechno bude vždycky schválená na začátku zasedání, takže bude dobré, když tady budete včas. Pokud nepřijete včas, tak přijdete o tato sdělení. Na to nezapomeňte promiňte, eh, Pak eh, nejprve No, co se týče nedokončené eh, práce, eh, jsou tady, eh, týká se to v řadu jednání, legislativní práce, která byla započata minulým parlamentem, pak jsou tady koordinátoři, kteří se dohodli na následujících principech. Znovu by měli nominovat zpravodajce pro legislativní akta, která jsou stále předmětem jednání. Tito zpravodajé jsou stále členy skupina, skupiny, budou se zabývat i zprávami těch, kteří už nejsou zpravodaji budou pak jmenováni noví zpravodové, co nejdříve, nejdříve pro ty nejdůležitější eh, složky. Eh, v souladu s těmito eh, zásady byly potvrzeni následující zpravodajové. Ansolda ze skupiny EPP jde o ujednání mezi EU a Švýcarskou konfederací o modalitách její účasti v EASO. Paní Intervelt za skupinu ALDE je to zpráva o dohodě o procesu to jsou dat pále jmenování zpravodaje pro rozpočet na rok 2015. Toto bylo přiděleno skupině EPP eh, e eh, pan Šetovský. Kodátoři se dohodli na rotujícím systému pro roční jmenování zpravodajů a um, Budou to i stínoví eh, zpravodaje, eh, tak abychom posílili eh, dohled nad rozpočtem. To je zalíbe. A další skupina, která bude jmenovat zpravodaj na rok 2015, bude frakce SD a pak budou následovat další ECR, e ALDE, GUE, Zelení a potom FDD. A e, konečné e, sdělení e, strany předsedy je to, že lingvistický profil členů LIB koordinátoři dohodli, že v případě, že, že lingvistický profil LIB bude vylepšen, takže Toto jsou spíše, je to spíš taková byrokratická práce. Lingvistický profil znamená, jak budeme pracovat jazykově a to znamená, že bychom se měli postarat také o náhradníky, protože někteří náhradníci tady budou na výboru pracovat aktivně. Sekretariát připraví poznámky pro koordinátory, budou tady určité lingvistické preference, to bude stanoveno ještě před e, zasedáním. Pokud jsou žádné námitky vůči tomuto sdělení předsedy, e, tak bych poprosil o schválení. Jsou prosím nějaké námitky? Nejsou, můžeme to považovat za schváleno. Okay, colleagues, let's go in. A ehm, můžeme teď přejít eh, k ehm, pořadu jednání. Jak jsem již oznámil předtím, máme řadu eh, před sebou sdělení eh, k tématu mm, migrační politiky, také je to šengenská, šengenské otázky. A ehm, začneme teď první prezentací komise. Vím, že to je velice zajímavé téma. Jedná se o sdělení Komise Evropského parlamentu o radě uplatňování směrnice 5.2 ES o minimálních normách pro sankce. Jsou tady minimální standardy, které byly přijaty 18. E, června. Pocházejí tedy původně z roku 2009. Komise přijala sdělení 26. května a bude teď prezentovat obsah té směrnice a poté můžeme vést diskuzi. Takže bych požádal paní Švet eh, z komise, aby eh, přednesla krátkou prezentaci a potom budeme moci vést diskuzi k tomu, co nám řekne. Paní Vet, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Možná, že ještě předtím, než se pustím do vlastního sdělení, tak mi dovolte, abych eh, obecně tady uvedla informace o této směrnici a o, ten, o tom, jaké problémy s migrací v současné době řešíme. Včera jste už o tom také mluvili, víte, že celá řada lidí se snaží dostat do Evropské unie a eh, snaží se tady najít eh, nelegální práci. Takže tady máme eh, značný počet neregistrovaných nelegálních migrantů. Mnozí z nich samozřejmě usilují o lepší život, hledají zaměstnavatele, kteří eh, je nabídnou nějakou špatně placenou práci, nekvalifikovanou, například ve stavebnictví nebo za uklízení v hotelech a tak dále. Víme také, že spousta těch lidí padne do rukou různých eh, převaděčů a tato směrnice má jako jeden z cílů bojovat také nejenom proti nelegálnímu zaměstnávání, ale také proti převaděčství. Zde tak víme, že nelegální zaměstnání eh, obírá státní rozpočty o příspěvky v podobě daní nebo sociálních dávek, eh, sociálních příspěvků. A to jsou tedy ty obecné faktory. My se snažíme Eh, potírat ty faktory, které povzbuzují tuto nelegální migraci tím, že budeme bojovat proti těmto nelegálním formám zaměstnání. Je to také ochrana opatření pro migranty samotné tím, že mm, jim to zajišťuje zaplacení té eh, práce, která zaplacena nebyla. Není to tedy namířeno proti migrantům, je to spíše namíšeno proti zaměstnavatelům, kteří vykořistují migranty. A v tomto kontextu si myslím, že je také důležité poznamenat, že eh, se tím doplně nedávná směrnice, která víceméně pokrývá stejné eh, sektory jako tento návrh. Je to směrnice, která byla přijata nedo, nedávno. Pan předseda byl zpravodajem k té směrnici a ta směrnice již umožnila otevřít legální způsoby eh, zaměstnání v těchto sektorech. Sdělení, které jsme vydali v květnu, poukazuje na tři hlavní výzvy, které souvisejí s prováděním té směrnice. Ta první výzva souvisí s tím, že je potřeba provést dostatečný počet kontrol nebo inspekcí a členské státy nemají adekvátní Eh, systémy kontroly, potom samozřejmě nemůžou ani bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání a eh, ti pracovníci nemůžou uplatňovat své práva. Jakékoliv eh, sankční mechanismy potom zůstávají pouze na papíře a nemohou plnit své, svůj smysl. Členské státy by měly jednou za rok oznamovat komisi, kolik inspekcí provedli a v jakých sektorech našli největší problémy. V roce 2013 je možné říct, že ta situace nebyla úplně nejlepší, protože řada států vůbec eh, tyto informace nepodala. My jsme proti ně museli zahájit eh, řízení pro porušení povinností. Takže mezi tím máme k dispozici pouze zprávu za rok 2012 a ta zpráva ukazuje, že sektory, které jsou nejvíce postižené nelegálním zaměstnáváním, eh, jsou prakticky stejné. Ve všech členských státech je to vždycky stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, eh, domácí práce, eh, restauratérství a pohostinství. A ukazuje se z té zprávy také, že se situace liší stát od státu v, z hlediska počtu těch prodejných inspekcí. V některých státech byla zkontrolováno až procento zaměstnavatelů, v jiných zase 29 všech zaměstnavatelů, což ukazuje, že tady jsou obrovské rozdíly v tom provádění legislativy a znamená to, že eh, někde mnozí zaměstnavatele, kteří porušují zákon, se vyhnou jakémukoliv trestu nebo postihu. Aby eh, se zlepšila kvalita těch zpráv, tak jsme připravili nový eh, formulář toho dotazníku. Letos ta situace už je o něco lepší, protože eh, v této fázi jsme již obdrželi všechny zprávy nebo všechny informace o těch členských států. Teď to analyzujeme a obecně se zdá, že se to zlepšilo výrazně. Zase ty inspekce jsou asi nejdůležitější, protože ty vedou k odhalování těch situací, zákonného zaměstnávání. Ta druhá výzva eh, se týká eh, výšky administrativních nebo trestních postihů v těch členských státech. Všechny členské státy zakazují eh, zaměstnávání legálních migrantů a mají za to stanovené sankce, nicméně ta výška těch sankcí se značně liší stát od státu. Například v 16 členských státech eh, je výše pokuty proporční eh, podle toho, kolik dní tam ten nelegální imigrant eh, pracoval. V jednom členském státě to je 300 euro, v jiném státě je to až 5000 euro, takže toto rozpětí je poměrně velké. Některé státy eh, stanovují také maximální eh, výši té pokuty, v jednom případě to 850, eh, to maximální rozpětí zase může být v jednom státě až 100 tisíc euro. Je to tedy na diskreci soudce, který rozhoduje o konkrétních částkách a um, takže ta pokuta se může lišit od 500 až po 500 tisíc euro, tam, kde je ten postih nejvyšší. Zase to ukazuje, že ta úroveň asi ne úplně kompenzuje nebo ne úplně eh, se vyrovná těm výhodám nelegálního zaměstnávání a proto se snažíme teď členské státy motivovat k tomu, aby se zamysleli nad svým sankčním mechanismem. Vůbec neříkáme, že ty pokuty by měly být eh, všude stejné, protože jsou různé platy, různá životní úroveň, ale minimálně by ty mechanismy měly být eh, trošku konzistentní. Potom eh, je tady problém eh, s eh, zajišťováním práv migrantů, zajištění spravedlnosti nějakého mechanismu pro podávání stížností, ochrana opatření. To všechno jsou věci, které by měly napravit ty různé bezpráví, které se děje těmto migrantům. Takže i v tomto pracujeme se členskými státy Málo států má explicitně transponovanou tu možnost podat stížnost na toho zaměstnavatele za nevyplacenou mzdu. Eh, velmi často je to jenom nějaké obecné ustanovení bez toho, aby tam byly obsaženy detaily. A tím bychom se také chtěli zabývat eh, v nadcházejících měsících. Další důležitá věc je eh, podávání informacím migrantům o jejich právech. To by mělo být systematické, zase členské státy to nemají potřebně právně upraveno. A ještě úplně poslední věc týkající se práv migrantů je to, že někde chybí nějaký konkrétní mechanismus, který by měl řešit ty jejich problémy. V závěru tedy je možné říci, že to velmi důležitý eh, instrument, je to pořád ještě v rané fázi, A naší prioritou pro příští měsíce je eh, nejprve si udělat eh, pořádné hodnocení transpozice směrnice ve členských státech. My jsme určité nedostatky konstatovali, teď se snažíme analyzovat podrobně situaci v jednotlivých členských státech, máme bilaterální schůzky zástupce členských států, stejně tak máme také Eh, setkání kontaktní skupiny, kde zasedají všechny členské státy, abychom si vyjasnili některé otázky, které souvisejí s výkladem eh, směrnice. Eh, v některých případech bude potřeba asi tu národní legislativu vyjasnit. Pokud se to nepodaří, tak budeme muset přistoupit i k žalobám ale snažíme se v této fázi co nejvíce podpořit členské státy v tom, aby měli konzistentní přístup k této otázce a k těm sankcím. Tolik tedy e, situace z našeho pohledu, pořád je to probíhající proces, který se neustále vyvíjí a máme dojem, že díky této směrnice se minimálně zlepšil ten mechanismus e, odhalování těchto jevů, zlepšil se systém inspekcí ale jak už jsem eh, řekla, je potřeba na tom ještě dále pracovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Schmidt, a jenom abych eh, teď eh, vám řekl, jak bude uspořádána následující debata, také pro ty, kteří tady nebyli včera, pro ty, kteří jsou noví, tak jenom z praktického pohledu. Pokud budete chtít mluvit, tak v průběhu vystoupení komise vždycky můžete dát sekretariátu nebo mě najevo, že se hlásíte o slovo. Jak vidíte, tady máme eh, tři takováto eh, sdělení. Eh, nemá cenu dávat nejprve slovo koordinátorům, je to první debata o těchto otázkách. My potom bychom měli na základě toho vytvořit nějakou reakci. My jsme včera tady diskutovali o Středomoří, takže jak vidíte, je potřeba sformulovat několik reakcí Například eh, koordinátoři budou muset diskutovat o tom, jestli se bude provádět nějaké šetření, nebo jestli se uspořádá nějaké slyšení. Eh, u toho Středomoří to znamená například eh, zasedání pracovní skupiny a tak dále. Takže můžete mít jakékoliv připomínky, pokud budete chtít navrhnout, aby se něco dělo. Ehm, takže je potřeba se vždycky zaměřit na ty jednotlivosti obsažené v těch, eh, v těch návrzích, tak jak tady byly prezentovány. Tak tedy naše diskuze fungují a jako první bych chtěl dát slovo Paul, a potom paní Majos. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych zdůraznila, že si cením skutečnosti, že v, těchto, eh, že v této souvislosti nehovoříme pouze o sankcích zaměřených proti zaměstnavateli, ale eh, jde také o podporu migrantům. A na druhou stranu jsem poměrně zmatená, když slyším, že eh, tato směrnice nemá v mnoha členských státech žádné konkrétní dopady protože kontroly zkrátka nefungují. Situace eh, se liší od 1 do 29 to znamená, že mnoho zaměstnavatelů zkrátka může zaměstnávat nelegální migranty a můžou si, mohou si být jistí, že eh, se jich kontroly nikdy nedotknou. Já vím, že ty kontroly stojí peníze na druhou stranu, jak nám řekla paní kolegyně, celá řada finančních prostředků eh, celou řadu finančních prostředků můžeme ušetřit, protože nelegální migranti neplatí daně a tak dále. To znamená, že by to bylo velmi dobré, kdybychom tento problém vyřešili. Uh, Problémem není to, že příslušníci třetích zemí u nás pracují. Problémem je, že pracují za velmi nízké mzdy, za velmi špatných podmínek, nejsou nějak zabezpečeni a že eh, tento problém tedy musíme řešit. A moje naprosto konkrétní otázka směřovaná ke komisi zní, jestli eh, vidí nějakou šanci, jak zlepšit situaci v členských státech, tak abychom je donutili, po, eh, přiměli, aby více pracovali na kontrolách, aby tady eh, více pracovali na eh, kontrolách migrantů a všech, kteří nelegálně pracují. Děkuji, Brigit. A nyní pan Bajos, prosím. Pokud se podíváme na ty závěry na konci dokumentu, tak v poslední části je řečeno, že tato, tento legislativní dokument by měl využít legální cesty. E, já ale si myslím, že není jednoduché využít tyto legální cesty, pokud neexistují. My ve Švédsku se snažíme o to, aby e, ti, kteří jsou vzdělaní, mohli e, k nám přijet a pracovat musím říct, že to má velký dopad. Je to jeden z důvodů, proč eh, Švédsko má tak málo kontrol. Eh, Švédsko je ta země, eh, která má pouze 1% kontrol, protože máme také málo migrantů. Pokud zvýšíte objem legální migrace, tak nemusíte mít tolik kontrol. Musíte zajistit to, aby ti lidé byli v legální situaci. Samozřejmě, že máme problém s tím, že někteří zaměstnavatelé postupují bez skrupulí a ty lidi využívají. To znamená, že v tomto smyslu musíme využít stávající legislativy. Nicméně si nemyslím, že by to stačilo, že by stačilo, kdybychom eh, udělovali povolení na sezónní práci. Já si myslím, že musíme všem umožnit to, aby získal, získali legální práci. Je to jediný způsob, jak můžeme tento problém vyřešit. Kromě toho musíme mít na paměti, že všichni ti, kteří zaměstnávají nelegální migranty, ty nejsou bezohlední eh, zaměstnavatele. Eh, často jsou to charity, eh, církve a tak dále. Chtějí zkrátka pomoci lidem, kteří nemají žádnou jinou příležitost, jak v té zemi zůstat. Nejsou to pouze ti zlí zaměstnavatele, jsou to i lidé, kteří to zkrátka chtějí udělat nějak jinak. Děkuji, nyní paní Milena. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you, uh, Chair, for giving me the floor. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mi udělil slovo a děkuji také paní Schmidt za to, že tu dnes je a že nám poskytla velmi podrobné a velmi kritické důležité informace o nedostacích té, eh, této směrnice. Nebudu se pouštět do detailů, vy už jste sama představila problémy a rozdíly mezi členskými státy, které se týkají finančních sankcí ale také e, trestních postihů. Závěry zprávy jsou poměrně alarmující, jak jste sama řekla, nicméně komise nenavrhuje žádnou změnu, žádný pozměňovací návrh. To znamená, že se vás chci zeptat, jak chce komise zajistit, že tedy dojde e, k dostatečné implementaci směrnice ve členských státech bylo řečeno, že se o tom se členskými státy hovoří, nicméně my se domníváme, že by bylo možná dobré, kdybychom eh, sepsali nějaké pokyny o praktickém provádění této směrnice, eh, včetně eh, prosazování práv migrantů. Ptám se tedy, jestli komise má něco takového v úmyslu a pokud ano, tak se chci zeptat, jestli existuje nějaký harmonogram pro přijetí takovýchto pokynů. Děkuji. Děkuji, pan Štovský. Budu mluvit česky. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo, za udělení slova. Děkuji eh, paní Schmidt za přednesení této zprávy. Já bych chtěl jenom mít otázku, jestli je možný nám poskytnout detailní informace ohledně kontrol a ohledně toho, toho kdo provádí jaký kontroly a jak jsou ty kontroly prováděny, protože si myslím, že e, čísla, že byly provedeny kontroly u 29% zaměstnavatelů nebo u 1% zaměstnavatelů, nejsou o ničem vypovídající a nic neříkají, jak, e, jak ty kontroly samotný mají dopad. Já sám jsem byl, předtím než jsem byl europoslanec, tak jsem byl několik let jsem byl zaměstnavatel, byl jsem ředitelem firmy a opravdu množství kontrol neodhalí to, jestli zaměstnáváte někoho legálně nebo ilegálně. Takže bych chtěl vědět více o těchto kontrolách a o způsobu jej, jejich provádění. And, uh, Mrs. Bjork. Paní Bjork. Taky vám... Okay. I'm here. Eh, jo, eh, från... Ano, eh, z my v GUE MGL si myslíme, že celé pozadí této směrnice je velice eh, pro nás obtížné. Eh, právní eh, základna znamená, že tady jde o boj proti legální migraci. Jsem ráda, Eh, že touto směrnicí posilujeme práva migrantů, ale eh, když komise eh, mluví o nejrůznějších výzvách, které tady před námi stojí v oblasti implementování této směrnice, tak problém spočívá právě v oblasti práv zaměstnanců. Kontaktovali jsme celou řadu organizací, mluvili jsme s lidmi, které jsou v podobné situaci a ti říkají, že rizika jsou velká. Za prvé, jste nepotrestáni svým zaměstnavatelem v konečné instanci, eh, jste vystaveni eh, třeba uvěznění nebo deportaci a eh, také se můžete dostat do nebezpečí toho, že vás vydá váš zaměstnavatel. je velice obtížné pro některé z těchto pracovníků, aby dostali mzdu řádnou a stávají se obětí takové situace. Je tedy důležité, abychom posílili práva těchto takzvaných nezdokumentovaných migrantů. To je klíčová věc. A když mluvíme o více kontrolách a více e, pokutách, tak ono to určitě není tak nejdůle, nejúčinnější způsob, jak e, proti tomu bojovat. Nejúčinnější způsob je samozřejmě posílit práva Um, pracovníků tak, aby byly um, tak bylo možné um, uh, přesně ukázat na zaměstnavatele, kteří je vykořistují. A zvláště bych chtěl slyšet od komise, uh, co chtějí uh, udělat vlastně posílení práv zaměstnanců. Děkuji. Paní Stevens, děkuji. Ja, Děkuji. Přeji dobré ráno. Ráda bych poděkovala eh, za eh, prezentaci eh, zástupkyní komise. Měla bych pár otázek. Ehm, eh, chtěla bych, aby byli migranti informováni, ale tím, že nejsou hlášeni, tak je velmi obtížné je skontaktovat. Jak chcete získat přístup k těmto lidem? To se mi zdá být důležitou otázkou a v této souvislosti ještě, jestli, by, eh, člen, jestli členské státy eh, také spolupracují se zaměstnavatelskými organizacemi, tak aby tady byla větší osvěta. To by možná byl správný přístup k tomu, abychom se vyhli tomu, že bude existovat černá práce na černo a že ji zaměstnavatelé budou umožňovat. Jak eh, můžeme eh, dále spolupracovat se zaměstnavatelskými organizacemi, tak abychom se vyhnuli práci na černo? Já si myslím, že i odbory tady mohou hrát důležitou roli, především když jde o eh, odkrývání práce na černo. Už jste taky zohlednili odbory Eh, jako eh, organizace, které mohou dát informace inspekcím nebo policii. Především jsme se teď soustředili na zaměstnance ze třetích zemí, ale eh, máme také čísla o nelegálním zaměstnávání státních příslušníků ze zemí EU, z jiných členských států, tedy nejen třetích států nebo příslušníků třetích států, ale také Státní příslušníků zemí EU. Máte tady přehled o tom, eh, jaký rozsah tady existuje v Belgii. Eh, existuje celá řada eh, pracovníků z východní Evropy, kteří tady pracují na černo. A pak nemají odpovídající sociální ochranu a zabezpečení. Tento důležitý problém by měl být také řešen Francie, Nizozemsko, Německo mm, by především měli mít přehled o téhle situaci. A ve zprávě se také říká, že spolupráce s třetími zeměmi musí být zlepšena. Ale otázka je, jestli třetí eh, země jsou ochotny rozšířit tuto spolupráci. A Mohli byste nám prosím vysvětlit, jaké členské státy eh, jsou tady v lepší situaci a které v horší, které tedy ještě eh, musí eh, tuto situaci vylepšit. Máte nějaké osvědčené postupy? Ehm, tady hovořím o vyhodnocení. Děkuji. Thank you very much. Um, and Jean Lambert. Jean Lambert. Děkuji. Mě by zajímala spolupráce, která se odehrává s DG pro zaměstnanost, v Evropské komisi. E, celá řada věcí, o kterých jsme diskutovali teprve včera odpoledne, o tom, že existuje platforma pro inspekce na pracovním trhu například. jsme se zabývali celou řadou aspektů, o některých hovořili také kolegové dnes, o tom, jak se zachází s občany EU, jak se zachází s migranty ze třetích zemí. Když eh, ta směrnice byla poprvé navržena, tak někteří zaměstnovatelé upozornili na to, že kontroly migračního statutu by neměly být směšovány s otázkami, které se týkají eh, bezpečnosti při práci. A, při práci protože eh, tam existují eh, jiné právní nástroje a jiná situace a nemělo by se to rozhodně směšovat. Otázka základních práv eh, pro pracovníky je velmi dalekosáhlá, týká se to různých forem práce, ať už to jsou migranti ze třetích zemí, občané EU a rozhodně bychom se měli snažit to posílit. Někteří se to snažili podkopat, například Trojka eh, v těch státech, kde působila. A eh, my jsme také v minulosti eh, se hodně potýkali s radou o tom, jestli je možné vymáhat plat, který nebyl zaplacen, protože české státy se stavěly proti tomu, aby něco takového základního vůbec zajistili, nechávali to na občanském, na občanskoprávních soudech. A to víme, že je to e, obtížné pro nějakého občana třetího státu, který například byl deportován, aby někde ve členském státě pořád požadoval u soudu vyplacení e, nevyplacené mzdy. Mě by tedy hlavně zajímalo, jaké diskuze nebo jaká spolupráce tady probíhá s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost komisi a jestli tedy zkoumají i některé ty další věci, o kterých, o kterých jsem teď právě hovořila. Děkuji. Komise už hovořila o té směrnici o sezónních pracovnicích, což je asi jediný eh, právní nástroj. Ale možná, že jenom pro nové poslance potřeba říci, že eh, bychom si měli uvědomit, jakou tento výbor má kompetenci Jde tady o sankční režim v té směrnici, která se týká pracovního trhu. Takže ta, náš výbor má um, um, velmi širokou kompetenci, ale to je nezbytné, protože my vlastně bychom měli řešit ty motivační faktory pro migraci. A proto je důležité, abychom jako výbor pro zaměstnanost, eh, aby výbor pro zaměstnanost vydal své stanovisko Eh, to teď také říkala Jean Lambert. A někdy jsou to velmi samozřejmě citlivé otázky, ten sankční režim a tak dále. Mm, takže eh, se tím určitě ještě budeme zabývat během trialogu a tak dále. Teď mám ještě jednoho. Eh, jednu řečnici, je to paní Weinberg nebo Weinberg, já se nejsem jistý tou výslovností. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji vám eh, za tu, děkuji tedy komisi za mm, ty informace, já to sleduji s velkým zájmem. Mohla bych také eh, déle hovořit o tom, jak ty kontroly jsou prováděny a jak potom vypadá to, to podávání těch zpráv. Já vím, že jsem tady ještě nová a musím si to hodně nastudovat a v naší zemi to asi není až tak velký problém. Nicméně eh, je možná si říci, že jsme na tom nejhůř, co se týče provádění těch kontrol v Evropské unii. My vlastně ani nevíme, kolik těch nelegálních migrantů máme, protože to nějak neměříme. Ale máme eh, bezdarmou, eh, pardon, bezplatnou zdravotní péči, zubarství, školy a tak dále pro nelegální migranty. A to je eh, samozřejmě finanční otázka. Co se stane, pokud lidé, kteří nebyli pojištěni, eh, například eh, mají nějaké zranění a kdo, to, kdo by to měl platit? Je to určitě zajímavé téma, já se tomu hodlám dále věnovat. Nemůžeme ty problémy potírat a mám pocit, že moje země je na tom jedna z nejhorších. Tím eh, uzavírám eh, seznam eh, řečníků, kteří chtěli vystoupit v této diskuzi. Ještě dám slovo zástupci předsednictví, ale jenom velmi stručně, vzhledem k tomu, že už jsme od vás slyšeli stanovisko během včerejší diskuze. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Chtěl bych jenom potvrdit, že my velmi pečlivě sledujeme všechny otázky spojené s migrací. Je to pro nás důležité téma. Je to jedna eh, největších eh, oblastí, které se italské předsednictví chce věnovat. Eh, my se chceme zabývat otázkou sankcí, práv migrantů. Teď pracujeme také na návrhu směrnice o studentech a akademických pracovnicích, to je teď pro nás naší hlavní prioritou. Tady jde spíše o implementaci, což my jako předsednici úplně ovlivnit nemůžeme, ale Eh, teď mi jenom dovolte, abych vyjádřil to, že určitě chceme tuto otázku dále sledovat. Je pravda, že to není úplně mm, úkol pro předsednictví, ale bude možná potřeba přijmout další kroky, podniknout nějaké slyšení nebo konferenci nebo pracovní skupinu a to eh, potom bude také eh, spadat mezi vaše úkoly. Paní Schmidt, z komise chcete zareagovat na některé z těch otázek nebo připomínek, které tady členové výboru vznesly? Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že několik z vás hovořilo o tom, že bychom měli mít nějaký konsistentní přístup a, nebo komplexnější přístup a to je právě součástí tohoto eh, přístupu. Musíme mít, eh, už máme některé nástroje, jako je ten, ta směrnice o sezónních eh, pracovnících. postavení migrantů, kteří sem nepřijdou za mm, zaměstnáním, Mělice o studentech a akademických pracovnících. Doufám, že tady budeme mít ambiciozní text, které, který umožní legální způsoby imigrace, například pro mladé lidi. A co se týče těch práv migrantů, přijali jsme jednotné pracovní povolení, které mělo být to loňského roku implementováno ve všech členských státech a to zase eh, poskytuje určitá práva migrantům, kteří tady pracují. Takže je tady eh, řada různých nástrojů na různých úrovních, ale víme, že ne všechno spadá do kompetencí Evropské unie, protože členské státy tady mají hlavní kompetence, protože ty si eh, musí stanovit sami ty kvóty pracovníků, které pouštějí na své území a kterým, kterým vydávají pracovní povolení. My se snažíme tady řešit ty motivační faktory pro přistěhovalectví a chceme také eh, řešit otázku převaděčství, protože kolikrát víme, že eh, existují zločinecké organizace, které eh, nabízejí svoje služby těm, kteří hledají z nějaké zaměstnání, umožňují kontakt s těmi potenciálními zaměstnavateli a potom je dopravují tam, kde je potřeba. A teď se chci eh, vrátit eh, k těm konkrétnějším otázkám, které tady zazněly. Co se týče způsobu provádění inspekcí, tak v tomto okamžiku je asi příliš brzy říci, jestli se ta situace úplně výrazně zlepšila v porovnání s těmi předchozími lety. My můžeme říct, že těch inspekcí je teď rozhodně více. Eh, každopádně teď máme kvalitnější informace o členských států, ještě pořád je, ale analyzujeme, takže vám nemůžu dát žádné definitivní závěry. Eh, ta směrnice také eh, dává možnost členským státům stanovit si určité cíle. My se ještě díváme na tuto možnost, tedy jak stanovit cíle pro členské státy s ohledem na počet těch inspekcí, jakých zaměstnavatelů, jak by se měl zohlednit počet těch Eh, eh, legálních a nelegálních migrantů, což by znamenalo, že ty cíle by nutně nemusely být eh, stejné pro všechny členské státy. Dále tady zazněla otázka na informování těch migrantů. Víme, že hovoříme o kategoriích lidí, kteří se úplně nevyznají v tom systému, takže musíme také pracovat s organizacemi, které mají přístup těm migrantům, ale musíme stejně tak pracovat také se organizacemi zaměstnavatelů. A možná, že v těch eh, pokynech, které přijala Rada ministrů vnitra, je vidět, že chceme, eh, a to je také relevantní, více pracovat eh, se soukromými firmami, s odbory, s asociacemi zaměstnavatelů. A je to určitě jedna z věcí, které eh, je dobře komunikovat s těmito organizacemi, protože oni by mohli sehrát tady mnohem aktivnější eh, roli na té národní úrovni, tak aby eh, všechny ty povinnosti, které z toho vyplývají, nemuseli provádět úřady členských států. Otázka práv je samozřejmě správná. My to se tím zabýváme velmi pečlivě Samozřejmě nebudeme váhat eh, podat žaloby na členské státy, pokud to bude potřeba. A zase tady si myslíme, že ten aspekt komunikace je velmi důležitý. Byla tady řeč o té spolupráci s eh, Generálním ředitelství pro zaměstnanost. Tady máme, eh, my jsme na tom pracovali velmi úzce eh, eh, s tím relevantním oddělením, nejenom na tom, ale obecně všechno souvisí s legální migrací a zprávy migrantů. Na tom musíme eh, spolupracovat velmi úzce s těmi dalšími oddělení v komisi a samozřejmě sledujeme i, jak se vyvíjí diskuzi na dalších výborech a na pracovních skupinách rady. Doufám, že jsem tím odpověděla na všechny ty hlavní otázky, které tady zazněly. Děkuji, paní Schmidt. Protože eh, čas vypršel, můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Je to opět otázka týkající se provádění eh, směrnice o právu na sloučení rodin. Říkám ještě jednou pro všechny poslance, že je to otázka týkající se migrace. Jak už jste eh, zjistili při předešlých diskuzích, je to záležitost, která se týká především eh, členských států, ale zároveň se to dotýká smluv. Evropská unie eh, tady má kontroverzní pravomoci, pokud jde o e, směrnici z roku 2008 o právu na slučování rodin. Byla to e, velmi významná směrnice, nicméně nebyla vhodným způsobem uplatňována ve členských státech. To znamená, že nyní nám komise řekne, jaké průřezové otázky zaznamenala v oblasti provádění této směrnice, jaké problémy tu jsou. E, ti kolegové, kteří jsou v tomto kontextu migrace do EU noví. Pro ty bych tedy chtěl zdůraznit, že musíme být velmi opatrní, musíme Eh, tedy dostat naší zodpovědnosti, pokud jde o provádění eh, takovýchto práv, jako je právo na slučování rodin. Musíme dbát na to, aby to eh, bylo správným způsobem prováděno a pokud ne, musíme ty problémy řešit. To znamená, že v tuto chvíli předávám slovo komisi, aby nám řekla konkrétní informace o této směrnici a jejím provádění. Děkuji, pane předsedo. Toto sdělení obsahuje pokyny pro používání směrnice o právu na sloučení rodin. A teď jsem si vzpomněla, že jsem zapomněla odpovědět na jednu otázku eh, týkající se toho předešlého tématu, a sice jestli budeme eh, vydávat pokyny. Eh, je to poměrně malá, mladá směrnice z roku 2009, to znamená, že se domnívám, že bychom měli nechat uplynout ještě více času, než tedy budeme vydávat nějaké pokyny k této směrnici. Pokud jde o tuto směrnici o právu na sloučení rodiny, tak eh, tato směrnice je starší. Je to eh, směrnice z roku 2003. Eh, je to první směrnice na, v této oblasti. Začali jsme právě tímto tématem, protože je to téma velmi důležité. Jde o právo migrantů na sloučení rodiny. Uh, Eh, skutečnost, že je to první směrnice, má pravděpodobně dopad na obsah směrnice jako takové, protože někdy je to eh, směrnice poměrně vágní s otevřenými ustanoveními a určitě víte, že v této oblasti eh, v určité době neexistoval způsob spolurozhodování, muselo se to rozhodnout jednomyslně a to samozřejmě mělo dopad na obsah této směrnice. Projevuje se to tím, že jsou tu určité eh, články, které jsou poměrně vágní. Jaký je cíl této směrnice? Jde o to, abychom umožnili rodinným příslušníkům eh, připojit se eh, k těm, kteří tady v určité zemi pobývají legálně. Jde o to, aby se rodinní příslušníci tady připojili k občanům třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii v rámci tedy národního práva nebo v rámci směrnice o volném pohybu eh, evropských občanů. Jaké jsou počty lidí, kteří přicházejí do Evropské unie na základě práva na sloučení rodin? Pokud jde o rok 2012, tak to bylo 443 tisíc příslušníků třetích zemí, kteří sem tímto způsobem přišli. Eh, tolik pro vaši představu a pokud jde, to byli tedy lidé, kteří eh, se připojovali k příslušníkům třetích zemí a pak tu byli ještě ti, kteří se připojovali k příslušníkům eh, na státu Evropské unie. této souvislosti je velmi důležitá skutečnost, že hlavním cílem této směrnice je to, že chceme chránit rodinu, jednotku rodiny. To znamená, že lidé, kteří získají povolení zůstat v Evropské unii, mají právo na to být se svojí rodinou. Jde o to, abychom jim umožnili a usnadnili integraci a kromě toho eh, chceme také řešit eh, zneužívání E, to jsou e, různá ta domluvená manželství, padělané dokumenty a tak dále. Eh, připravili jsme zprávu o nesprávném provádění. Eh, nesprávné provádění jsme totiž zaznamenali již v roce 2009 na základě eh, dalekosáhlé konzultace. Jsme to zjistili, protože jsme zorganizovali slyšení, kterého se zúčastnilo 300 zúčastněných stran a hlavní otázka, která se během tohoto procesu konzultací a veřejného slyšení řešila, byla, jestli je potřeba tuto legislativu legislativu měnit. Výsledek byl jednoznačný a sice ten, že ta směrnice by se měnit neměla. Nicméně na druhé straně bychom měli vytvořit expertní skupinu o slučování rodin, eh, která by se skládala z expertů ze členských států. Učinili jsme tak. Eh, kromě toho jsme zorganizovali jednání s nevládními organizacemi a se eh, zástupci občanské společnosti, byť to po nás nebylo jednoznačně požadováno. Druhý závěr eh, této konzultace byl ten, že bychom měli zaručit lepší provádění stávajících pravidel. O to se snažíme a stále na tom pracujeme. A třetím třetí výsledek bylo to, že tedy vypracujeme pokyny. A právě ty, tyto pokyny máte v tuto chvíli před sebou. Jaký je jejich cíl? Za prvé, chceme tedy definovat cíle e, směrnice, e, chceme se věnovat těm otázkám, které byly v rámci procesu veřejné konzultace skledány problematickými. Kromě toho chceme e, vyjasnit pravidla v oblasti slučování rodin a kromě toho chceme také přispívat k soudržnějšímu provádění těchto pravidel. Musím říci, že příprava pokynů nebyla vůbec jednoduchá, protože je to jednodušší, eh, eh, když těch případů eh, je hodně, když tu máte hodně rozsudků, ze kterých můžete vycházet. V této oblasti máme pouze tři rozsudky a 10. července jsme zaznamenali dva další rozsudky týkající se slučování rodin, které jsou také e, velmi zajímavé. E, to znamená, že jsme museli vycházet z toho, co máme, z té judikatury, kterou máme. E, snažili jsme se kromě toho spolupracovat s občanskou společností. Pokud jde o konkrétní obsah, tak eh, se samozřejmě snažíme věnovat různým aspektům tohoto tématu. Nebudu se pouštět do detailu, protože by to byly příliš dlouhé. Eh, snažíme se eh, objasnit obsah působnosti této směrnice, její uplatňování, například povolení pobytu, minimální věk partnera Kromě toho se snažíme vyjasnit eh, pravidla týkající se podávání žádostí. Eh, jsou to například pokyny o eh, poplatcích, o evidenci o tom, jak dlouho má příslušné jednání nebo řízení trvat a kromě toho jsou tu pokyny týkající se uplatňování práva jako takového, to znamená věci související s veřejnou bezpečností, eh, se zdravotním pojištěním, se dostatečnými zdroji, s integrací eh, a s eh, čekací lhutou. Jsou tu také otázky týkající se Eh, vstupu, ochrany uprchlíků. Eh, jsou tu zmíněny obecné zásady, to znamená, že ten text je poměrně dlouhý, je právně eh, zaměřen, je velmi podrobný, kompletní. My jsme tedy spolupracovali s organizacemi, nevlá, nevládními organizacemi, které působí na tomto poli. Snažili jsme se být v kontaktu kontaktu také se členskými státy. A myslím si, že výsledek je poměrně pozitivní budeme se snažit i nadále poskytovat informace, tak abychom mohli být nápomocni těm lidem, kteří mají problémy a kteří tedy eh, se obrací na národní eh, soudy. Může to tedy dospět eh, k, rozhodnutí o předběžné otázce před Evropským soudním dvorem. Kromě toho se snažíme i nadále spolupracovat s expertní skupinou, snažíme se eh, monitorovat celou situaci kolem směrnice, eh, snažíme se řešit případy porušování a v tuto chvíli eh, tedy monitorujeme legislativu v jednotlivých členských státech na základě studie, kterou jsme eh, zadali, tak abychom získali systematické informace a pokud by to bylo potřeba, tak zahájili řízení kvůli porušování eh, práva. Tolik tedy k současné situaci. Informace jsou v této souvislosti velmi důležité i v oblasti práva na slučování rodin jsou velmi důležité informace, to znamená, že musíme zlepšit úroveň informací poskytovaným eh, poskytovaných eh, přistěhovalcům, tak aby věděli, jaká mají práva a jak se jich mohou domoci. Děkuji. Děkuji, paní. Okay, we just have one speaker. Paní Schmidt, ještě jeden řečník, eh, řečnice, jo. Děkuji. Děkuji komisi za eh, skupinu QE MGL. Přivítali bychom tyto hlavní směry eh, a sice vidíme, že je tady celá řada potíží, eh, které jsou s tím spojeny, když se lidé snaží užít mezi si práva, která mají v oblasti slušování rodin. A členské státy neustále eh, tyto standardy porušují. To znamená, velice vítáme to, že tyto hlavní směry mají být nyní zavedeny. Samozřejmě, že bychom eh, rádi viděli lepší základní směrnici s silnějšími právy a možnostmi pro slučování rodin od samého začátku začátku. Myslím si, že je velice důležité se postarat o to, jak jsou využívány administrativní postupy v jednotlivých členských státech, když žádáte o sloučení rodiny. Ehm, my se zaznamenali jsme mm, to, že problémy, které existují, ehm, spočívají v tom, že mnoho lidí, kteří si přejí sloučení rodiny, ehm, těm je to v tom zabráněno při žádosti o dokumenty. Je velice obtížné se k ním dostat, nebo vlastně mm, mnohdy ani neexistují ve vyslanectví používají velmi různých postupů a není úplně jasné, eh, jak právně bezpečné tyto dokumenty jsou pro eh, ty, kteří se snaží o sloučení rodiny. Pak je tady další oblast, která, myslím, eh, by měla zaznamenat vylepšení. Jsem velice ráda, že komise to zmínila. A sice ženy, které se stávají obětmi genderového násilí a měly by mít právo zůstat v zemi i když opuští, opustí muže, kteří je eh, bíjí a páchají na nich násilí. Takže si myslíme, že tato práva nejsou mnohdy respektována členskými státy a eh, měli bychom to posílit. je no, otázka na komisi. Jak chcete, jak bych to měla vyjádřit, jak chcete zajistit, aby tyto hlavní směry byly skutečně implementovány v členských státech? Jak Eh, se nám podaří zajistit eh, dohled v členských státech, který nám zajistí, že dostojíme standardům v oblasti lidských práv. Protože sem právě otázka slučování rodin patří. Děkuji. Ještě jeden příspěvek, ale je dobrý, protože to byl dobrý příspěvek, protože se to týká otázky implementace, což je velice důležité téma, je to velmi citlivá oblast ve mnohých členských státech. Um, to znamená zpátky ke komisi a uh, možná byste měla, mohla říct něco k otázce uh, naplňování té směrnice, paní Šmit. Děkuji. Ano, hlavní směry jsou eh, samozřejmě pouze hlavními směry. Je to takový měkký ehm, zákon a představuje to pohled komise na věc a mm, eh, také něco judikaturu. Eh, takže to má charakter kvého vývoje, bere se mm, v úvahu i to, že tady mohou existovat jiné rozsudky z, mm, soudního dvora do budoucna. Ale jak jsem řekla, tak je to takový proces, kdy chceme, ehm, aby se převedly tuto směrnici členské státy. A když se podíváme podíváme na národní legislativě. tak eh, my samozřejmě, když máme nějaké pochyby, tak se opíráme o hlavní směry. Tyto hlavní směry eh, budou naší základnou pro to, abychom mohli monitorovat eh, to, jak směrnice byla uvedena do praxe v členských státech, jak byla naplněna. A tady práce pokračuje. Řekla jsem už, že e, tady byly určité rozsudky e, soudní, některé věci jsou otevřené, očekávám, že do budoucna e, přijdou další. A také připravujeme stanovisko komise a my pochopitelně budeme zakládat naši práci na těchto hlavních směrech. Takže tyto směry nám pomáhají monitorovat národní legislativu a doufáme, Pokusíme se zajistit, aby členské státy respektovaly směrnici, brali a brali v úvahu hlavní směry, které máte před sebou. Už jsem řekla, že už se diskutovalo o hlavní, velkých směrech, bylo to prezentováno členským státům a odezva byla dost pozitivní, zpětná vazba byla pozitivní. E, členské státy pravděpodobně vezmou v úvahu tyto hlavní směry a budou reagovat eh, pozitivně, ale budeme celou situaci velmi úzce sledovat. Děkuji. Děkuji, paní Šmit. Takže můžeme přejít dalšímu bodu pořadu jednání a eh, to eh, je také otázka, jako poslední otázka týkající se migrace. V tomto balíčku je to modrá karta EU a její implementace. E, zase informace pro e, nové členy. Určitě jste slyšeli o slavné modré kartě. Ta směrnice byla přijata v roce 2009 a to bylo v době, e, kdy parlament byl konzultován. Otázce legislativy týkající se legální migrace. Lhůta pro transpozici byla červen 2011 a naplnění zprávy, zpráva měla předložena komisí v květnu tohoto roku a Byly to roky 2012-2013 klíčové. Celé pozadí kolem modré karty, jak vědí eh, kolegové, je taková kopie eh, americké zelené karty a eh, myšlenka, která se tím skrývá, je, že v dobách před úspornými opatřeními mm, tady byly určité legální kamely pro vysoce kvalifikované pracovníky a bylo to od samého začátku kontroverzní a Implementace tohoto, eh, této legislativy je něco, eh, co považuji za velmi zajímavé pro celou řadu eh, osob a proto budeme zvědaví na to, co nám tady k tomu řekne komise. Prosím, zase dávám zpátky komisi slovo. Děkuji. Ehm, tady bych ehm, také ráda začala pár obecnými poznámkami. Eh, stále se zvyšující globální ehm, konkurence schopnost je velice eh, je důležitá otázka a EU není samotná na světě, kdy se snaží přitáhnout vysoce kvalifikované osoby, nejtalentovanější osoby a máme tady, eh, tady jsme v konkurenci s USA, Kanadou, Austrálií a jinými částmi světa. Takže když máme řídit hm, hm, dobré řízení migrační politiky, by nám mohlo určitě pomoci přitáhnout vysoce kvalifikované pracovníky, kteří nám pomohou posílit ekonomický růst a výši konkurenceschopnost a hm, také nedostatek pracovních sil na trhu, který stále existuje, bychom tím mohli pokrýt v Evropské unii. A proto Eh, směrnice o modré kartě Evropské unie byla eh, předložena a pravděpodobně to má dnes ještě větší význam. A cílem je usnadnit ehm, mobilitu ehm, a eh, lepší přístup vysoce kvalifikovaných ehm, pracovníků a jejich rodinných příslušníků. Chceme harmonizovat podmínky pro jejich pro to, aby se mohli usadit, také jde o práva usnadnění veškeré jejich mobility v rámci EU. Pár údajů v roce 2012 to bylo 3664 modrých karet, které byly uděleny a 1100 mm, karet bylo pro eh, eh, rodinné příslušníky. Většina eh, těchto modrých karet byla mm, udělena v Německu. Pokud jste četli zprávu, tak to je Hmm, něco, co eh, jsme zaregistrovali silně Německo, vydalo v roce 2012 2584 eh, modrých karet ehm, a eh, předtím to bylo ve Španělsku 461. Takže tady vidíte už ten odstup. A pak už to poklesává, některé členské státy nevydávají modré karty vůbec. A v roce 2003 máme oficiální data na 15 členských států, oficiální data z Eurostatu. E, počet modrých karet se zvýšil e, na 12 e, 499 a Německo zase tady vydalo největší počet 11 580 a Francie je za Německem 371 kusů držitelé, odkud pocházejí držitelé modrých karet, hlavně Asie, pak východní eh, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika a eh, pak hlavními zeměmi původu v roce 2012 byly Indie, to je zajímavý údaj, 699, Čína, eh, Čína 324, Rusko, Spojené státy a Ukrajina. Jaké jsou hlavní takové nálezy zjištění této zprávy? První bod, a to není nic překvapivého, eh, po té, co jsem poskytla statické údaje, eh, tady se to liší mezi členskými státy počtu, počtu modrých karet, které byly uděleny. Je jasné, že ekonomická situace členských států eh, má své dopady na vydávání Eh, těchto eh, povolení nebo modrých karet, chcete-li, eh, pokud ekonomická situace neumožňuje mít vysoce kvalifikované pracovníky zvenčí nebo pokud najdete lidi v jiných státech Evropské unie, tak pak nemusíte hledat příslušníky z třetích zemí, aby přicházeli do vaší země. A pak samozřejmě i velikost členských států na to může mít vliv. Ale Eh, jsou tu jiné faktory, které by mohly mít ehm, vliv na vydávání eh, těchto povolení modrých karet, například to, eh, jak je propagována modrá karta v členských státech. Pokud ehm, vysoce kvalifikovaní pracovníky jdou třeba na konzulát nebo mm, se mm, praptají na to, jak se mohou dostat do členských států a ehm, je jim nabídnut jenom taková mm, národní, je tady nedostatek informací mnohdy a pak jsou tady Ehm, pak je tady ehm, zapotřebí vytvořit příznivější ehm, podmínky, tak aby příslušníci třetích států mohli přicházet do eh, členských států EU nebo do jiných zemí Ehm, mezi jinými příklady eh, tady máme eh, č, ehm, eh, č, různé články, tady jde o, to jsou tu kvóty ehm, pro povolení, pak je tu hm, test pro při přístup na trh práce, pak období platnosti této modré karty EU, to je od jednoho roku do čtyř nebo pěti let a celé postupy, pojistky různé, eh, jak jsou eh, ty práhy mzdové a podobně. Jsou tady nejrůznější prvky, které mohou ovlivnit vydání modré karty. Ale eh, jeden důležitý prvek je také skutečnost, že členské státy si mohou ponechat takové národní programy vedle, toho, vedle těch programů nebo programů Evropské modré karty. To je druhý aspekt, který jsme mm, identifikovali nebo označili v našem sdělení, jsou tu takové národní programy, jak přitáhnout vysoce kvalifikované migranty. Eh, tady máme konkurenci s mm, eh, evropskými modrými kartami. Členské státy si mohou mm, ponechat. Deset členských států nemá konkrétní opatření, jak mohou eh, zavádět politiku migrační. Sedm členských států má separátně má, má oddělené programy, jak mm, přitáhnout kvalifikované pracovníky. Některé členské státy se soustředují na konkrétní skupiny. Mezi těmito skupinami máme třeba lidé z oblasti výzkumu, a asi budete vědět, že jsme Eh, nedávno schválili eh, směrnici, eh, která pravděpodobně nebude moci ovlivnit tyto národní programy. Ten národní program je pak jednoho dne vymizí, až tady budeme mít takovou obecnou, obecné programy. To znamená, jak řekl zástupce, jak řekli zástupce předsednictví, tady nemáme třeba na směrnici i pro oblasti z výzkumu. Toto se může ale do budoucna změnit. Jsou tady konkrétní konkrétní sektory, které jsou tímto pokryty těmito národními programy s technologie, zdravotnictví, finanční služby a inženýry. Když zrovnáme eh, modré karty a tyto národní eh, programy, jenom abyste eh, vám podal pár příkladů, v roce 2013, jak jsem řekla, Německo vydalo 11 580 modrých karet a jenom 11 karet v rámci těchto národních programů. V jiných členských státech je situace odlišná. Více povolení na národní úrovni a jinak to vypadalo v oblasti modrých karet. Eh, vyjednávání o eh, modré kartě bylo byla dost obtížná, protože eh, je zapotřebí se dopracovat k nějaké dohadě, mít dohodu, která bude jednomyslná, takže musíme se mluvit také o obsahu směrnice a o možnosti mm, mít tady národní um, um, programy v členských státech. Členské státy pravděpodobně si chtěli um, ponechat taky určitou konkurenci mezi eh, sebou. Eh, teď po krizi eh, si myslím, ehm, Tady máme konkurenci vůči jiným částem světa, toto musíme také vzít ehm, v potaz do budoucna. Takže v současné době se zabýváme eh, potížemi při uvedení do praxe. Je tady nízká úroveň koherentnosti eh, a zvláště překážky eh, v takovém v oblasti mobility EU. Tato, tento program o mobilitě a to, tato, tento program o mobilitě je něco, o čem se vyjednávalo, diskutovalo se také v kontextu národních programů. Takže toto je důležitý bod a dále Jaké jsou další kroky? Tady budeme i dál pokračovat a podporovat členské státy eh, při naplňování směrnice. Už jsme měli setkání s ehm, těmito státy mm, v rámci kontaktní skupiny. Poslední setkání se konalo v červnu, eh, kdy jsme eh, identifikovali potíže, mm, to máte také obsaženo ve zprávě. A také sbíráme informace o některých ehm, aspektech, které ehm, nejsou tak dobře pokryty zprávou, protože se nám nepodařilo získat mm, předem všechny informace. Jde o Prahy mest mm, a mm, pak je to test trhu práce, e, pak na e, ostatní a způsoby e, získávání pracovníků. Tady se zase vracím k tomu, co jsem už řekla předtím. Informace je velice klíčová a pracujeme na imigračním mm, eh, portálu e EU, tak abychom vylepšili eh, informace a to um, jenom umožní lepší situaci v oblasti té karty. Eh, Já vám děkuji, paní Schmidt. Pro kolegy, kteří tady nebyli, když byl zahájen tento režim modrých karet, který inicioval Franco Fratini. A je zajímavé, že teď máme zase italské předsednictví, takže se to celé vrací k tomu původnímu autorovi. Teď máme informace o tom, jak to ehm, funguje v praxi, protože té doby, kdy to spouštělo, tak to bylo označováno za eh, celoevropskou modrou kartu. Ta čísla jsou velmi nízká, ale ve skutečnosti Německo se snaží ta pravidla dodržovat, ale eh, provokativně bych se možná mohl zeptat, že ta čísla jsou eh, velmi nízká, možná z určitých důvodů, protože to přechází do kolize s těmi národními systémy. Jsme tady také v situaci eh, hospodářské krize a proto asi komise nebude úplně moci analyzovat, jestli celý ten systém byl podkopán tím, že pak eh, nastala ta hospodářská krize, nebo mm, jestli je to životaschopný systém. Eh, Eh, mnoho kolegů eh, tady nebylo v tom okamžiku, kdy se ten systém navrhoval a zahajoval. Eh, říkalo se, že to je systém, který pomůže Evropské unii, pomůže těm třetím zemím. Komise slíbila, že bude posuzovat, jestli to někdo nezneužívá a tak dále, takže Eh, to je možná celé provokativní, ale já si myslím, že jsou to otázky, na kterými bychom se měli zamyslet. Protože bychom také měli zvážit, jestli má cenu, aby nějaký systém pokračoval, pokud nefunguje tak, jak jsme si původně představovali. Teď tedy eh, dávám slovo paní Grisbeck, Natálii. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, že jste mi dal slovo. Já se k vám mohu připojit v tom, co jste právě říkal. Nevím, jestli s těmi závěry nicméně mohu úplně souhlasit. Je evidentní, že některé státy teď procházely velkými hospodářskými problémy a možná, že eh, to by je právě mělo motivovat k tomu, aby byly velmi proaktivní eh, u těchto věcí, protože eh, hodně zemí v tom mělo svůj zájem. Teď máme pět let fungování toho systému, kládli jsme v to velké naděje na začátku. Já bych chtěl komisi poděkovat za to, že je připravena nám o tom podat více informací, eh, ale víme, že parlament v tom eh, má čistě konzultativní roli. Už to dnes, nebo v té době měl čistě konzultativní roli, dnes to je trochu jiná věc. Eh, ráda se seznámím eh, s tou zprávou. Jsem trochu zklamaná těmi eh, závěry. Je potřeba říci, že ten systém má velké mezery. Vy jste sám říkal, pane předsedo, že ty výsledky jsou neuspokojivé. A také je potřeba konstatovat, že tady panují velké rozdíly. Když se podíváte na tu tabulku, která je tady už té zprávy obsažena, tak eh, z toho vyplývá velmi dobře. A paní Šmi to také konkrétně říkala. Jsou tady obrovské rozdíly mezi státy. A to i z roku na rok ty eh, vydávané karty v jednom státě se se liší v Německu Eh, to jde z 2000 na 14 tisíc eh, o rok později. Některé státy nevydali vůbec žádné. A proto eh, ta čísla jsou trochu překvapivá, protože si myslím, že ten smysl toho systému měl být v tom, že to začne být velmi široce využívané Eh, právně vzato ten systém teď existuje, ten postup je relativně jednoduchý. Snažili jsme se v rámci toho vyvážit eh, to riziko uniku mozku nebo odlivu mozku jinam a zajistit eh, rovné podmínky hospodářské soutěže. A přitom, to se také připomněl, pane předsedo, že Měj na paměti ten americký systém, který funguje relativně dobře, který slouží k mm, ekonomické stimulaci a k hospodářskému růstu. A ten problém bude asi v tom, že eh, existují různé národní systémy a také ten problém může být v tom, že někdy ta transpozice ve členských státech neproběhla úplně dobře. Možná, že bychom se na to měli podívat eh, blíže. Není to nic nového, s tím se setkáváme v jiných oblastech. Teď eh, u tohoto systému po pěti letech fungování eh, v kontextu té hospodářské krize a s tím, že některé státy jsou na tom hůře, včetně toho státu, ze kterého jsem já, tedy z Francie, si myslím, že je trochu škoda a já toho lituji, že se to nevyužilo více. Je škoda, že v té prezentaci komise se neobjevuje nějaké, nějaký návrh, nějaký podnět, co tedy s tím. Eh, v podstatě je to takové konstatování, moc to nefunguje, ale nic eh, dalšího. Já si myslím, že eh, po pěti letech, které teď máme za sebou, ta směrnice je transponovaná ve všech členských státech, je evidentní, že tam jsou mezery a ve předvolební kampani zaznělo mnoho Eh, argumentů, které souvisely s migrací, eh, s tím, že eh, to je něco, co má škodlivý vliv na Evropu, ale já si přitom myslím, že to je něco, co by mohlo být vnímáno mnohem více pozitivněji. A já bych možná chtěla zeptat paní Schmidt, jestli bez toho by se měnila ta směrnice samotná, to by asi bylo obtížné, ale jestli by třeba si není možné představit nějaké jiné kroky, které bychom mohli udělat. Teď mám na mysli soft law, tedy eh, ne eh, legislativu samotnou, ale nějaké pokyny, které by mohly stimulovat k větší aktivitě které by nám umožnily se posunout eh, o něco dál. A to tím spíš, eh, že předseda nedávno schválený komise Juncker eh, všem politickým skupinám říkal, že je důležité zlepšit ty legální způsoby migrace, přilákat migrace, které Evropa potřebuje, kteří jsou kvalifikovaní a tak dále. A Eh, já tedy ještě opakuju, že jsem trochu zklamaná z těch závěrů této zprávy, protože bych čekala, že nám komise navrhne nějaké návrhy na zlepšení. A nebo možná, že je potřeba ten systém zrušit úplně. Děkuji, Natálie. Eh, abychom byli úplně spravedliví ke komisi, tak eh, na úvod jsme říkali, že toto je nějaký začátek celé té diskuze. Měli bychom se k tomu nějak postavit a e, samozřejmě je potřeba zohlednit, co si komise myslí, ale e, nějakým závěru bychom měli dospět teprve na konci této diskuze. Ten hlavní problém s těmi modrými kartami, a to se v té zprávě komise také objevuje, že existují také paralelní národní systémy pro vstup kvalifikovaných pracovníků a ty jsou v kolizi s tím eh, systémem eh, modrých karet a to je ten obrovský rozdíl eh, se Spojenými státy, kde mají jeden jediný celostátní systém. A také víme, že ty obrovské ekonomické a kulturní rozdíly, které jsou mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Takže už na začátku bylo evidentní, že ty podmínky jsou jiné pro modré karty a teď vidíme to i v praxi, že ten dopad byl mizivý. Takže možná, že eh, už eh, se dalo předpokládat, že ty závěry budou takové, eh, jaké se dali trochu předkládat. Teď bychom možná se mě zamyslet nad tím, jestli nemá cenu ten systém úplně zrušit, protože ničemu nevede, nebo máme usilovat o jeho zlepšení. A samozřejmě, že také české státy se k tomu musí vyjádřit, jinak je to trochu nákladný omyl, protože se tím jenom duplikuje to, co už členské státy dělají tak jako tak. Omlouvám se, jsem trošku provokativní. Paní Zipl má teď slovo eh, z té jedné země, která možná se snaží, aby ten systém fungoval dobře. K tomu se teď úplně vyjadřovat eh, nebudu, protože to, eh, ta čísla možná vypadají pozitivně, ale to je jedno. Já jsem se chtěla zeptat na tu dvojí existenci té evropské modré karty a těch národních systémů. Otázka je, jestli ty státy, které mají vlastní eh, systém, eh, nepoužívají ten evropský systém modrých karet, protože jim to přijde příliš komplikované, nepříliš atraktivní, a nebo protože eh, si myslí, že ty jejich národní systémy jsou stejně dobré a že prostě nepotřebují využívat ten, ty modré karty. A možná, že v té souvislosti by bylo dobře se ještě podívat na to, když někteří říkají, že pokud v jedné zemi vydávají hodně a v jiné žádné, tak eh, kolik eh, těch karet potom vydávají eh, v rámci těch svých národních systémů. A zase bychom se mohli podívat na to, jak komplikované je vydávání té modré karty, jak komplikované je ten národní systém a jak náročné je tam přilákat kvalifikované pracovníky. Existují různé argumenty, že ty podmínky vstupu s tou modrou kartou pro příslušníky třetích zemí nejsou až tak atraktivní a že proto v globální soutěži je to spíše nevýhoda, protože jiné státy nabízejí lepší podmínky pro přistěhovalce, kteří eh, prostřednictvím těchto systémů někam migrují. Takže možná, že by stálo za to porovnat si to s těmi národními systémy, které umožňují eh, vstup eh, kvalifikovaných pracovníků, ale to zase celé je potřeba srovnat eh, se třetími státy, se kterými si v těchto věcech konkurujeme. To porovnání si myslím, že by bylo důležité také proto, abychom mohli říci, jestli má cenu na tom systému dále pracovat, jestli je možné ho nějak vylepšit. Děkuji vám, Brigitte. Jean Lambert. Děkuji. Já mám eh, pár otázek. Eh, jedna je, jestli eh, zastoupení Evropské komise ve třetích zemích vlastně aktivně informují o možnostech těchto modrých karet. A potom je možné říci, že jde i o volbu těch eh, migrantů samotných, kteří si moha, možná vybírají, eh, jaký systém chtějí využít. Eh, možná, že české státy nabízejí spíše jeden nebo ten druhý systém. A ta modrá karta měla nabídnout nějakou svobodu pohybu v rámci Evropské unie. protože kolikrát ty národní systémy dávají možnost pracovat jenom pro jednoho zaměstnavatele v jedné zemi. A mě by zajímalo tedy, co eh, eh, upřednostňují ti migranti samotní, pokud tedy mají volbu. A, a nebo jestli ty členské státy jim eh, žádnou volbu nedávají. A potom ještě vystává otázka s tou definicí pokud se ještě pamatuju tu diskuzi v té době, jestli to mají být eh, pracovníci, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, nebo pracovníci, kteří mají eh, ty správné dovednosti. Eh, to nemusí být nutně to samé, protože třeba ten soukromý sektor ehm, na to má jasný názor. Takže možná, že ty výrazy které se, nebo ty definice, které se tady objevují, možná neodpovídají očekáváním nebo názorům zaměstnavatelů a nenabízejí jim ty možnosti, které oni, oni by možná eh, chtěli mít. To je výborný argument eh, Souvisí s tím, jestli ta modrá karta sama o sobě je vůbec dobrým nástrojem pro zaměstnavatele. A další řečník je Cecil Kenky. Eh, grazie, è una... È un... Děkuji. Musím říci, že ta myšlenka je velmi důležitá, a to především vzhledem ke skutečnosti, že vznikla v Itálii. Itálie se touto situací zabývá. Já si myslím, že eh, ten systém modrých karet nefunguje dobře bylo řečeno, že nejsou k dispozici dostatečné informace. A pokud se poptáte mezi lidmi, tak zjistíte, že většina z nich vůbec neví, že něco takového existuje. Myslím si, že volná ruka, kterou tu dostali členské státy při uplatňování systému modré karty, eh, byla příliš Eh, rozsáhlá, že ten prostor, které členské státy měly, byl rozsáhlý. Eh, to tu již bylo řečeno. Proto si myslím, že musíme myslet i na to, o jaká pracovní místa se v této souvislosti jedná. Netýká se to totiž všech vysoce kvalifikovaných pracovníků. Jsou tu, eh, existují totiž Eh, vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří pod tuto definici nespadají. A já si myslím, že právě tím by se komise měla zabývat a neměla by eh, tento nástroj zanedbávat. Eh, vím, že nyní je doba krize a že to nahrává tomu, abychom se věnovali pouze těm naléhavým záležitostem. Nicméně Itálie se musí snažit Eh, umožnit vstup eh, především těm, kteří mají kvalifikaci, kteří mají eh, určité diplomy a tituly. Potřebujeme kvalifikované migranty a tomu bychom měli přizpůsobit naše pravidla. Měli bychom postupovat preventivně, strukturovaně a já si myslím, že právě systém modré karty k tomu umožňuje dospět. Měli bychom tedy zajistit určitou kontinuitu nicméně doposud se nám to nedařilo. Pokud nějaká osoba vstoupí do Evropské unie, tak eh, se často řídí národními pravidly, to znamená, že ta osoba musí povolení neustále eh, obnovovat. S tím jsou zpěty problémy a přiznejme si, že to potenciální eh, migranty a zájemci spíše odrazuje. Jde mi tedy o to, abychom v tuto chvíli neřešili pouze to, co je ne- nezbytné a naléhavé. Pokud bychom tak e, činili, tak bychom pro modrou kartu stanovovali pokaždé naprosto jiná kritéria. A Eh, přizpůsobovali bychom se aktuální situaci, například světové výstavě v Miláně nebo podobným věcem, které ale rychle odezní. Já si myslím, že právě nyní v době krize se ukazuje, eh, že na vině není samotný systém modré karty, ale jde o to, že určité politické strany eh, jsou proti to, tomuto systému vzhledem k vysoké nezaměstnanosti. Nicméně nezaměstnanost se netýká všech úrovní eh, vzdělanosti stejně. Měli bychom tedy změnit způsob myšlení a začít se na to dívat jinak. Já bych ráda poprosila komisi, aby se pož- po- starala o to, aby e, členské státy tento systém modré karty využívaly, aby snížili um, volnou ruku nebo manévrovací prostor členských států. Myslím si, že modrá karta by měla být určitým podnětem proto, abychom se zamysleli i nad rozvojovou pomocí. Pokud totiž vezmeme v potaz to, že většina kvalifikovaných, vysoce kvalifikovaných pracovníků pochází eh, z Ázie a z východní Afriky, tak bychom měli přemýšlet také o našem vztahu k těmto oblastem, k těmto zemím. Eh, mohli bychom eh, se věnovat i jiným oblastem v rámci zahraniční politiky, v rámci rozvojové pomoci. Ptám se, proč je v Itálii tak málo kvalifikovaných pracovníků, kteří by přicházeli z těchto zemí. Mnoho lidí by připadalo v úvahu vzhledem k tomu, jakou mají kvalifikaci, ale modrou kartu nedostanou. To znamená, že eh, komise by se měla postarat o to, aby tato karta skutečně přinesla eh, nějakou přidanou hodnotu. Eh, tato zpráva eh, tedy má eh, vytvořit určitý vztah mezi těmi vysílajícími zeměmi a fungováním systému modré karty. Chceme o tom vědět více a já vám tedy děkuji za to, že jste nám o tom poskytli nějaké detailní informaci. A nyní Ana Gomez, prosím. Děkuji. Dovolte mi, že abych zdůraznila, že nemám pochybnosti o Eh, tento systém modré karty. Samozřejmě, že nyní v Evropě zažíváme eh, krizi, to znamená, že členské státy nemají potřebu nabírat lidi mimo eh, Evropskou unii mají k dispozici mozky. Například moje země, Portugalsko, vyváží naše nejlépe kvalifikované úředníky, Eh, profesionály do dalších zemí Evropské unie, především do Německa a do Velké Británie, do Spojeného království, ale také mimo Evropskou unii. Například eh, Norové nabírají kvalifikované pracovníky u nás v Portugalsku. Můžeme říci, že je to dobré, ale eh, samozřejmě, že to má také negativní dopad. Má to velmi negativní dopad na rozvoj této země. A modrá karta měla eh, vést k tomu, že budeme získávat lidi, kvalifikované lidi, tak aby eh, přišli do Evropské unie. Nicméně v tuto chvíli ta situace vypadá opačně. Proto bych se ráda zeptala komise, jestli nám může říci, jaký je tedy vztah k ekonomické recesi, k, této, k těmto rozdílům v rámci Evropské unie. Já si myslím, že nemůžeme tyto dvě věci oddělovat. Nemyslím si, že bychom to mohli oddělovat od recese, kterou zažíváme v Evropské unii. A kromě toho bych se ráda zeptala, do jaké míry ten současný systém modré karty usnadňuje legalizaci pobytu příslušníků třetích zemí, které, kteří přicházejí do Evropské unie a kteří jsou vysoce kvalifikovaní a kteří, které bychom mohli uh, využít, pokud bychom uznali jejich kompetence, pokud by tedy požádali o modrou kartu. A opět se vracím ke své zemi, k Portugalsku. My stále ještě máme eh, mnoho cizích státních příslušníků, například z Ukrajiny, a z dalších zemí. Jsou to lidé, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, kteří ovšem provádí manuální práci, protože jejich kvalifikaci nikdo neuzná. A proto se ptám, do jaké míry modrá karta umožní uznávat tyto kvalifiko- kvalifikace tyto eh, kompetence, pokud lidé přijdou z jiných důvodů, jsou to například uprchlíci a mohli by využít modrou kartu, tak abychom jejich eh, kvalifikaci mohli uznat a využít. Pokud jde o moji zemi, o Portugalsko, tak eh, větší starosti mi činí tedy jiné probl- problém, jiná věc a sice takzvané, eh, takzvaná zlatá výzva. víza. Já vím, že se to týká jiných lidí, jiné skupiny, nicméně ta situace, která nastala, není dobrá. To znamená, že bych se ráda zeptala, jestli komise se zabývá touto otázkou a jestli tedy řeší dopady, eh, které má tato vízová politika. Budeme se nyní držet eh, modré karty. Ano, ona komise bude asi obtížné odes tuto práci, ale zjevně jsou to směrnice, která souvisí s úspornými opatřeními, podobně paní další je pan, paní Sebars. Děkuji. Ano, problém s modrou kartou spočívá v tom, že jak si oslovuje vysoce kvalifikované osoby. Už jsem to říkala dříve, ve Švédsku jsme měli jiný systém. V roce 2008 eh, jsme měli eh, eh, nový zákon o přistěhovatelství, to jsme vytvořili pro zvlášť vysoce kvalifikované, ale i nízkokvalifikované zaměstnance. A musím říct, že Musím říct, že to eh, u nás vedlo vlastně ke zhoršení eh, eh, situace a proto jsme máme, vydali obzvláště malý počet modrých karet, mm, protože vysoce a níze, nízko kvalifikované osoby, ty musí být zohledněny. Máme tady tabulku tři, mm, jsou tady různá národní ustanovení, jak kdy je to porovnáváno a ty rozdíly jsou mm, zřejmé. Potřebujeme ustanovení, která pokryjí veškeré kvalifikační úrovně. Mm, to znamená eh, veškeré eh, profese, které eh, přicházejí nejenom znalce a výzkumníky. Potřebujeme úpravu a ustanovení, které pokryjí veškeré migranty, kteří přicházejí kvůli práce. A když byla zavedena modrá karta, eh, tak jsme eh, viděli, že jak, jak um, egoisticky byla formulována tato politika. Eh, vy, eh, vyhledávání střešníček, jenom vysoce kvalifikované eh, osoby se toho mohly využívat. Vzpomeňte na, vzpomeňme na celý vývojový potenciál vývoje, který to přináší pro ty nejchudší země, protože tady to vysílání migrantů daleko vyšší než z jiných zemí. Děkuji. A další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 Děkuji, Klot. Eh, chtěl jsem položit ehm, otázky komise. To se vztahuje k tomu, eh, co jsme slyšeli od kolegyně Ani Gomez, protože víte, eh, že jsme sledovali tento negativní přístup vůči legálním migrantům po celá léta, zvláště v letech, která byla právě pokryta touto směrnicí od roku 2009. To jsou přesně ta léta, kdy Evropská unie procházela nejhorší krizi za celou celou svou existenci. Nejhorší eh, krize, která kdy existovala v její historii. Takže jde o to, že eh, když eh, mluvíme o účinnosti této směrnice, je tady mnoho lekcí, kterých se musíme ještě přiučit. Jedna z nich je to, že tato směrnice byla koncipována proto, abychom došlo k přílivu mozku, vysoce kvalifikované profese z třetích zemí. A šlo Eh, tady to byl eh, to byli vysoce kvalifikovaní eh, profesionálové, technici, lidé s univerzitním vzděláním, zvláště z jižních, z evropských zemí. Ana Gomez mluvila o Portugalsku, já e, mohu učinit odkaz ke Španělsku. My jsme eh, zažili tento ekonomický exil. Sta tisíce eh, mladých lidí, kteří byli nuceni k tomuto ekonomickému exilu. Mnozí z nich vysoce kvalifikovaní lidé. Velká Británie, Německo, Eh, byli zeměmi určení eh, pro tyto lidi. Rád bych se tedy zeptal komise eh, na to, jaká je interakce mezi, nebo jaké je soustažnost mezi těmito čísly příslušníků třetích zemí, kteří se uchýlili k této modré kartě. A chtěl bych se ptát na typ profesí, typ práce, které vykonávali, ke kterým jsou kvalifikováni a také počet a kvalifikace lidí, kteří se posunuli nebo se eh, posunuli někam jinam, do eh, jiných členských států Evropské eh, unie. Toto by bylo zajímavé vědět, ehm, získat více informací. A byla by to jistá inspirace pro změnu atmosféry vůči celému tomto balíčku legální migraci, který můžeme očekávat od ehm, komise, která převezme teď svou funkci Junkerova komise na příštích pět let. Děkuji. A také se musíme podívat na to, jak bude vypadat tento balíček. Legální migrace je to důležitý bod. Další e, řečník je pan Berši a paní Berši. Merci, e, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Hodně věcí už tady zaznělo. E, já myslím, že můžeme celku souhlasit s celou řadou z nich. Nicméně je tady jedna věc, se kterou úplně nesouhlasíme, a to je to zklamání z těch závěrů. Já mám pocit, že ty závěry byly předvídatelné už od začátku. Už několik let Evropská unie neustále množí různé systémy a víme, že členské státy eh, s tím potom udělají to, co eh, sami chtějí. Eh, I ten příklad Německa, kde Eh, byl nejvyšší počet těch vydaných modrých karet, eh, tak i tam to bylo na úkor těch, toho počtu vydaných eh, národních karet. Takže to žádné velké překvapení, já si myslím, není. Abych byla co nejkonstruktivnější, tak co mě nejvíce zaujalo, i když mě to úplně nepřekvapuje, jsou ty údaje o zemích původu. A já si myslím, že na to bychom se měli zaměřit, protože se pořád objevují, objevuje několik eh, států, zejména ty, které jsou v rámci té politiky sousedství na jihu Středomoří, se kterými máme readmisní dohody, máme ty dohody o mobilitě, tedy eh, readmisní dohody ty jsou povinné, ty Eh, dohody o mobilitě nejsou eh, ve všech případech uzavřeny a tam, když se podíváme, tak jsou to přesně stejné věci jako ty, které jsou v tom systému modrých karet. Takže možná, že bychom eh, mohli pracovat s těmito státy. Já teď mám na mysli zejména Tunisko. Já jsem se tam setkala s mnoha aktéry, ať už to byly veřejní úředníci nebo různé organizace, jako například odbory nebo nevládní organizace, které se tomu věnují. A myslím, že eh, bychom se mohli zaměřit na tento způsob eh, spolupráce, být v tom konzistentní, mohli bychom možná k tomu mít sluš, slyšení, mohli bychom například eh, pozvat velvyslance v té zemi, kteří o tom hodně vědí. To, co mě ještě zaujalo, když se hovořilo o tom odlivu mozku do Kanady, do Spojených států, Austrálie, tak je to, že ty mozky, které jsou v Africe, tak také eh, čím dál tím více směřují do těchto zemí. A proč tomu tak je? Je to proto, že ty brány do Evropské unie jsou zaměřeny, eh, zavřeny, eh, protože nedostanou víza, ani jako studenti například. A tady si myslím, že bychom měli na tom pracovat a měli bychom se snažit zkonzistentnět celý ten systém určitě na tom ještě musíme hodně pracovat. Thank you very much. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Loristy. Děkuji, pane předseda, budu mít estonsky. Jsem eh, hrozně ráda, že paní Gomez rozšířila eh, rozsah naší diskuse a ten kontext, eh, protože hovořila o konkrétní situaci eh, v zemích, které na tom ekonomicky byly nejhůře, kde ty platy nejsou až tak vysoké a kde ti vysoce kvalifikovaní pracovníci moc úplně řečeno pracovat nechtějí, protože si vybírají ty státy, kde ta životní úroveň je nejvyšší. A mě by teď zajímalo, jestli komise má nějaký plán, na změnu systému modrých karet tak, aby e, bylo snažší aby bylo snažší pro tyto pracovníky nasměrovat tam, kde je e, nejvíce potřebujeme. Například mnoho lidí z Estonska odešlo právě do skandinávských zemí, e, jsou to kolikrát specialisté Eh, kteří u nás získají vzdělání, kvalifikaci a potom odejdou jinam, protože tam dostanou plat, který je třikrát a čtyřikrát vyšší než u nás a my potom nemáme například dost eh, doktorů, nebo to platí pro celou řadu technických profesí. Eh, takže my bychom také stáli o to, jak podpořit ty státy, které přicházejí o kvalifikované pracovníky, protože ty je nejvíce potřebují. Možná, že nemá cenu vždycky jenom eh, usilovat o pracovníky ze třetích zemí. My eh, teď připravujeme náš národní program na to, abychom je udrželi, ale eh, náš problém je v tom, že je prostě nemůžeme přeplácet na úroveň třeba německých nebo finských platů. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a teď dáme za slovo paní Schmidt z komise, kdybyste mohla zareagovat na ty otázky nebo připomínky, které tady zazněly. Děkuji, eh, pane předsedo. Já teď budu mluvit francouzsky. Proč ta směrnice neměla ty zamýšlené dopady? Proč neměla takový dopad, eh, který si o to někteří slibovali? Na to se těžko odpovídá. My jsme si eh, provedli analýzu na základě ekonomických ukazatelů, na základě těch údajů, které jsme měli k dispozici, ale Eh, upřímně řečeno z toho nic zásadního nevyplynulo. To vám říkám upřímně. My jsme se dívali například na čísla o nezaměstnanosti, na čísla těch eh, vydaných eh, povolení. A tady je potřeba říci, že ta čísla byla tak nízká, že nemají velkou vypovídací hodnotu. Potom jsme se také dívali na státy, které si stanovují kvóty pro pracovníky ze třetích zemí. I tady eh, se z toho těžko něco vyvozuje, protože ty kvóty se stanovují eh, na základě potřeby těch migrujících eh, pracovníků, na základě míry zaměstnanosti, ne, míry nezaměstnanosti. A zase jenom těžko se z toho vyvozují nějaké závěry. Některé aspekty, které je možné říci, jsem tady zmiňovala. Eh, souvisí eh, jaké jsou ty národní systémy pro podobná povolení, jak fungují a tak dále. Máte tady tabulku těch států, které vydali ta, eh, a počet tedy, kolik vydali těch evropských modrých karet a kolik vydali těch svých národních karet. Bohužel dnes eh, vám nejsem schopna poskytnout nějakou konkrétní odpověď. My, a to já jsem to také na úvod říkala, eh, si musíme ty údaje, které máme, řádně zanalizovat. Máme už teď jednu studii eh, migrační sítě v Evropě, ta se týkala politiky evropských států, tedy členských států, pro přilákání kvalifikovaných pracovníků. To je studie, která vyšla v roce 2013 a tam byste možná nalezli některé odpovědi, ale rozhodně ne všechny. My jsme se také dívali na to, v jakých sektorech pracují eh, ti, kteří dostali modrou kartu, i tady je těžké z toho něco vyvodit, protože ten počet je tak nízký, a, nebo nemáme od členských států ty statistiky. To, co máme za údaje, teď eh, je nemůžu zrovna najít, Myslím, že to bylo asi 133 osob, které přišly jako inženýři nebo vědci a 77, kteří přišli jako manažeři, ale to rozhodně není reprezentativní, protože nemáme eh, údaje o eh, ty celkové údaje. Je možné, že ta zpráva je určitým zklamáním, že to je jenom konstatování té situace. Eh, uvádějí se tam některé oblasti, na kterých teď budeme pracovat. Já už jsem je uváděla, budeme se dívat na to, jakým způsobem to ty členské státy transponovaly a tak dále je to, co říkala paní Krisbeck, eh, že budoucí předseda komise Jean-Claude Juncker zúraznil, jak důležité je, aby Evropská unie byla atraktivním místem pro eh, tyto pracovníky. A zmiňoval se také o možnosti, vzhledem k špatnému fungování systému modrých karet, že by Eh, možná ta směrnice mohla být revidována vy, ale víte, že revize směrnice, že to se neudělá ze dne na den. Je to věc, kterou je potřeba řádně eh, připravit, je potřeba proskoumat ty příčiny, snažit se o co nejlepší pochopení, proč eh, některé státy to mají takto, jiné takto a tak dále. A na základě toho je potřeba se důkladně zamyslet, udělat si hodnocení dopadů a potom možná eventuálně je možné dospět nějakému závěru o tom, které ty nedostatky způsobují špatné fungování a jak eh, je možné to vylepšit. O tom tedy mluvil minimálně pan Juncker. Děkuji vám. Myslím si, že je velmi zajímavé že eh, kolikrát není eh, lehké získat informace o českých států. A eh, tento výbor by se měl snažit apelovat na členské státy. A já chápu, že to pro vás je frustrující, že nemáte ty informace, které potřebujeme. Já bych chtěl poděkovat paní Šmit za tento maraton prezentací protože nám tady prezentovala všechny tři tyto eh, body a já bych chtěl poděkovat kolegům za výbornou eh, debatu, kterou jsme tady teď měli. Jak už jsem říkal, je to pouze první krok, teď eh, se bude pokračovat v dalších diskuzích o těchto zprávách. Další bod, který máme na programu, je prezentace od pana Nilsna z komise Komise dvakrát eh, ročně eh, vydává zprávu o fungování šengenského prostoru. Teď máme před sebou poslední tuto zprávu, která pokrývá období 1. Eh, listopadu 2013 až 30. dubna 2014. Nezní to asi nějak uchvatným dojmem, ale možná, že si vzpomenete, že v posledních třech a čtyřech letech bylo fungování šengenského prostoru také kritické pro to, že někteří argumentovali tím, že je potřeba uzavřít eh, nebo zrušit šengenský eh, systém kvůli bezpečnostním problémům a proto je potřeba monitorovat tu situaci. Možná, že to jsou každodenní všední věci, ale ty jsou teď eh, klíčové pro orgány, které v této oblasti působí, takže já teď předám slovo zástupci komise, aby nám odprezentoval tuto pololetní zprávu. Pan Nielsen má slovo. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste pozvali komisi, aby tu představila tuto zprávu. Jak už bylo řečeno, tuto zprávu vydáváme dvakrát ročně, tak abychom získali přehled o fungování šengenského prostoru. Někdy tomu říkáme eh, zdravotní prohlídka eh, Schengenu, tak abychom zjistili, jestli tady nedochází k nějakému napětí, k nějakému tření mezi členskými státy, jestli tu nejsou problémy. Chceme mít tady pravidelně příležitost diskutovat o těchto problémech a najít společná řešení. Jak jste sám řekl, tato zpráva je pátá v pořadí. Rada již eh, tady stanovila termín diskuze na úrovni eh, ministrů. Nediskutovalo se o tom vždycky s parlamentem, to znamená, že jsem vždycky, že jsem velmi rád eh, za to, že eh, ta diskuze dnes proběhne. V této zprávě se zaměřujeme na tři věci. Za prvé, snažíme se eh, znázornit situaci na vnější hranici Evropské unie, snažíme se tedy poskytnout co možná nejaktuálnější data. Za druhé, Snažíme se poskytnout informace o provádění aký komunitér ze strany členských států, a to především pokud jde o otázky spjaté s kontrolou vnějších hranic a s e, odstraněním kontrol na vnitřních hranicích a kromě toho chceme znázornit, jak to tady vypadá s vývojem, pokud jde o šengenské aky, s prováděním politiky, e, to znamená vízová politika, Eh, vízový informační systém, eh, SIS-2 a tak dále. Chtěl bych vám v tuto chvíli představit hlavní body této páté zprávy týkající se vnějších hranic, pokud jde o e, problémy a nelegální přechody hranic, tak tady bych vás rád odkázal na hra, e, diskuzi, kterou jste vedli včera o oblasti Středomoří. Vidíme, že e, právě ve ve středním středomoří čelíme největšímu tlaku nelegální migrace, o tom jsme hovořili včera. Pokud jde o další části eh, hranic, tak eh, Tady to samozřejmě srovnáváme eh, s předchozími lety a musím říci, že ve srovnání s oblastí Středomoří je ta situace poměrně klidná. Kromě toho se snažíme zachytit situaci v rámci šengenského prostoru, což je samozřejmě velmi náročné, protože pokud vezmeme, pokud vezmeme v potaz, že to je hranice bez, eh, prostor bez vnitřních hranic. Snažíme se vypracovat údaje o takzvaných druhotných pohybech. To znamená, že e, příslušníci třetích zemí se následně pohybují mezi členskými státy. Už jsme dosáhli určitého pokroku, ale potřebujeme, aby členské státy pomohly v Frontexu, aby e, poskytly údaje nutné pro tuto analýzu, tak abychom si mohli vytvořit představu o tom, jak ty pohyby v rámci šengenského prostoru fungují. To je totiž důležité pro to, abychom e, pochopili, pochopili celkové fungování šengenského prostoru a to, jak si e, příslušníci třetích zemí členské státy vybírají. Pokud jde o uplatňování AKI, především AKI e, týkajícího se e, vnitřních hranic, tak jsme zaznamenali dva případy, kdy členské státy obnovily kontroly na vnitřních hranicích. Bylo to Polsko na dva týdny. V v souvislosti s konferencí OSN o změně klimatu a kromě toho Nizozemsko eh, na dva týdny v souvislosti se summitem o nukleární bezpečnosti a kromě toho eh, Belgie na šest dní obnovila kontroly eh, na začátku června v souvislosti se summitem G7. Všechny tyto případy byly komisi řádným způsobem oznámeny. Informovali jsme o tom také členské státy a veřejnost a pokud jde o Polsko, tak Polsko nám dokonce dal, dalo vědět, jaké byly výsledky těch kontrol. Ehm, to znamená, že nemáme důvod z těchto, žádný z těchto případů spochybňovat. Pokud jde o řešení možných stížností ze strany členských států, tak první oblast, kterou v těchto zprávách řešíme, jsou policejní kontroly, které jsou prováděny v rámci oblasti vnitřních hranic. Jak víte, tyto kontroly jsou povoleny, pokud eh, nebudou eh, ekvivalentem k hraničním kontrolám. To znamená, že pravidelně dostáváme určité eh, stížnosti od občanů, kteří jsou podrobeni těmto kontrolám a kteří kteří se na to stěžují. Kromě toho je tu řeč o překážkách na vnitřních hranicích, to znamená, že e, jsou tu například e, rychlostní limity na dálnicích, které procházejí vnitřními hranicemi e, ale e, to má jiné důvody. Není to tím, že ta e, dálnice prochází hranicí. V tuto chvíli tedy řešíme situaci v pěti členských státech, pokud jde o uplatňování AKI. E, tato Toto řešení tedy probíhá, to analyzujeme dál. Pokud jde o porušování práva, tak je tu pouze jeden členský stát, kde jsme tedy vydali stanovisko a požádali jsme dotyčný členský stát eh, o změnu pravidel týkajících se eh, vnitro šengenských eh, letů. V neposlední řadě tu jsou také tři případy které se týkají uplatňování základních práv na vnějších hranicích sankcích a jeden případ, který se týká konkrétního členského státu a který souvisí s otázkami spjatými s volným pohybem osob a, a s překračováním vnějších hranic. Tyto případy tady probíhají, nejsou zatím ukončeny. Kromě toho jsou tu další otázky, které stojí za zmínku. Samozřejmě, že jsme zaznamenali, že Rada zatím eh, nepřijala rozhodnutí o odstranění hranic s Rumunskem a s Bulharskem. Ehm, komise vyzývá Radu, aby tak učinila, jakmile členské státy eh, splní kritéria. Nicméně je to rozhodnutí, které je čistě v rukou Rady. Další důležitá otázka interně v komisi, ale i ve vztahu ke členským státům jsme eh, začali pracovat na novém šenkenském hodnotícím mechanismu. To eh, začalo v roce 2013, nový nástroj vstoupil v platnost, ale eh, na praktické fungování si musíme počkat do 27. listopadu tohoto roku. Kromě toho jsme zahájili víceletý program, který se týká toho, v jakém roce bude který stát eh, hodnocen do roku 2019 a také jsme vypracovali standardní dotazník, který bude používán při eh, těch analýzách v rámci celého šengenského prostoru. Bezprostředním dalším krokem bude to, že přijmeme eh, roční plán na rok 2015, kde tedy detailně popíšeme hodnocení v pěti členských státech, které se budou v příštím roce hodnotit. Bude to tedy hodnocení v podobě neohlášených návštěv, návštěv které eh, mohou směřovat do všech členských států, ne pouze do těchto pěti vybraných členských států a kromě toho jde o spolupráci s Frontexem, s Europolem a s agenturou pro základní práva, protože i e, ty přijmou, tento, ne, přijmou e, plán na příští rok, na podzim tohoto roku. E, pokud jde o další věci, nechci se pouštět do detailů, samozřejmě, že se vám snažíme poskytnout informace o fungování druhé generace šengenského informačního systému, o VISu eh, k prvnímu dubnu systém evidoval 6,7 milionů žádostí o víza. Celkem eh, na podzim by členské státy měly ukončit tu prvotní fázi a měly by tedy kontrolovat systematicky otisky prvků, prstů pardon, při eh, překračení hranic. My jsme tedy na to členské státy upozornili v této zprávě. Eh, kromě toho jsme zjistili, jaká je situace v oblasti vízové liberalizace. Eh, týká se to především lidí, eh, kteří přicházejí ze západního Balkánu a žádají o víza. Tady je ta situace i nadále problematická. O ostatních otázkách nechci hovořit detailně, ale pokud byste měli nějaké dotazy, tak vám je samozřejmě eh, mohu, mohu zodpovědět. Šestá zpráva eh, vyjde na konci listopadu tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Nilsenovi. Zase pro nové eh, kolegy dvakrát ročně se dělá taková kontrola šengenského prostoru, ale mm, a také zavedení bezpečnostních kontrol byl skutečným testem pro tuto, tento výbor i parlament, protože e, se tady tímto testuje, jestli tato bezpečnostní opatření a jejich zavedení jsou nezbytná. Také se, e, a za druhé jsem chtěl říci, že tady je to takové, takové mapujeme situaci, to je to, co jsem říkal včera. Snažíme se zjistit, kde mají, jaké zájmy členské státy v určitých oblastech. Někteří e, členové byli zpravodaji a měli zvláštní zájem o určitou konkrétní oblast a pan Coelho a pan López Aguilar jsou zvláště zajímavé určité oblasti. Pan Coelho byl zpravodaj pro šengenskou oblast, takže ten bude mluvit jako první k tomuto konkrétnímu tématu. Pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chtěl bych nejprve poděkovat eh, Evropské komisi za zprávu, která se mi zdá být velice pozitivní. Musíme ochraňovat šengenský prostor, zvlášť eh, když existují populistické politické proudy a směry, které eh, omezují volný pohyb. A Považujeme to za pozitivní, že se vyhodnocuje pravidelně situace v šegenském eh, prostoru, že se identifikují nedostatky a tak se vytváří možnost pro možná nápravná řešení. V tom, co říkala komise, tady bych chtěl se vrátit ke čtyřem bodům. Za prvé interní kontroly hranic Musíme vzít na vědomí, že Polsko, Nizozemsko, Belgie, eh, tady eh, na čas zavedli hraniční kontroly, to eh, odpovídá příslušným opatřením a určitě to nevzbuzuje žádné obavy, ale existují i ilegální kontroly eh, na vnitřních hranicích a eh, při neustálém vyhodnocování ze strany komise eh, je zajímavé sledovat, co by z toho mohlo vyplynout. A já bych pogratulovat komisi k tomu, že opětovně se vrací ke stanovisku parlamentu k Bulharsku a e, e, Mucku. Tady nepovažujeme e, tu blokádu v ministerské radě za legitimní. Myslím si, že Rumunsko a Bulharsko bychom měli usnadnit přístup k šengenskému prostoru. A potom Eh, něco ke krokům, které teď eh, byly eh, iniciovány ve vztahu k novému vyhodnocení šengenského prostoru. Doufáme, že další vyhodnocovací zpráva komise k tomu poskytne detailnější informace. Bude tam více detailů o tom, jak tento nový systém má být mm, uplatňován. Parlament říká, že nové systémy vyhodnocování by měly být takovým komunitárním vyhodnocovacím systémem, společným a tím by se měla propůjčit šengenské zóně větší věrohodnost. V každém případě ale potřebujeme systém vyhodnocení k tomu, abychom mohli přeskoumat, jestli se šengenský systém opravdu osvědčil. Dále bych chtěl ještě pogratulovat komisi k tomu, že vyjasnila následující aspekty tyto, tyto nehlášené eh, kontroly. Eh, eh, rada se pokusila toto ustanovení z přepracované dohody o Schengenu vyloučit, ale tato ustanovení byla ponechána a mám radost z toho, že e, takovéto neohlášené kontroly se e, neomezují omezují e, na negativně vyhodnocené země, ale jsou prováděny, mohou být prováděny v celém šengenském prostoru. Takže takto je možné zjistit, jestli třeba jak se, jak se eh, uplatňují ustanovení eh, Schengenská. To se mi zdá být důležité. Děkuji komisi a gratuluji. Děkuji, Karlosi. Další. Děkuji, Klore. Ano, myslím si také, že je pozitivní, že dvakrát ročně eh, se alespoň slyšíme od komise toto vyhodnocení o Schengenu. Je to vyhodnocení toho, jak to funguje jeden z nejrelevantnějších a nejcennějších prvků celého evropského procesu. Je to, my jsme provedli takovou kampaň, které mnozí z nás zdůraznili, že myšlenka Evropské unie není vnitřní trh nebo euro, jde o lidská práva občanů Eh, jde o eh, práva občanů ofravských na to, aby se mohli volně pohybovat. Ale eh, také jsme byli donuceni si více, mnohokrát připomenout, že Schengen je jedním z nejdůležitějších prvků celého evropského procesu. Schengen není jen eh, parametrem evropského. Jsou tady relevantní členské státy Evropské unie, které nepatří do Schengenu, Velká Británie, jedna z nich, a eh, některé ne, státy, ne, ne evropské státy, eh, které se mohou stát Schengenem, to se málo kdy říká. Také bych chtěl podtrhnout některé otevřené otázky, například Rumunsko, Bulharsko, to jsou relevantní členové Evropské unie a nebyl mi umožněn plný statut protože e, jsou tu pochyby, e, není tady konzens e, v radě a Členské státy by některé by měly být za to činěny zodpovědné, protože možná Rumunsko, Bulharsko si neodvedlo všechny své úkoly. Je to nejen politování hodné, ale je to ostudné že to ještě e, nenastalo. Měli bychom trvat na e, této podpoře ze strany Evropského parlamentu. Mm. A tady by měla být poskytnuta podpora komise e, v této záležitosti, ale také bych rád slyšel od komise, nějaké poznámky k chování těch, kteří nejsou členy EU a jsou Schengenu. Jak to vypadá jestli eh, naplňují standardy jako členové Evropské unie, kteří vytvořili šengenský prostor a eh, rozjeli šengenský proces. A eh, konkrétní poznámka k celému švýcarskému referendu a epizodě s tím spojené, která vlastně vyvolala celou diskuzi, kterou jsme vedli mm, během minulého mandátu tohoto našeho legislativního období Eh, byla taková eh, diskuze eh, konkrétně v tomto výboru Libe. Chtěl bych vědět, jaký je další vývoj, jaký je stav věci a jak se naplňují očekávání to, co vyplynulo z oné švýcarské epizody a to se, to se také týkalo posouzení šengenského prostoru. Děkuji. A další je pan Kones.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 Hovoříme o e, stavu šengenského prostoru. Ve zprávě, nebo zpráva komise ukazuje, že tady e, se postupuje jednostranně a dnes e, pravidla Dublinu 2 a 3 jsou na úkor středomorských států a prostřední Středomoří jsou vlastně takovými přístupovými eh, cestami, eh, trasami, eh, kudy se obírá většina nelegálních migrantů a překračují tam mm, hranice ženského prostoru. Ale pokud jde o nelegální pobyt, pak je většina případů identifikovaná v Německu, pak následuje Švédsko, Francie a Belgie. Ve zprávě se jasně e, ukazuje, že většina nelegálních migrantů e, nekončí překročení vnějších hranic, ale e, pokračují pak dále do jiných šengenských zemí. A stávající ustanovení z nařízení Dublin 2 a 3 ta vedou k tomu, že nelegální migrace pak zatěžuje ty země, kde, kam vstupuje nejvíce ilegálních migrantů. Jsou to konkrétně Itálie a Řecko. Protože eh, jsou takovými hromosfory tyto země, pro mm, které aniž by k tomu byly dány k dispozici příslušné rozpočtové prostředky v těchto zemích tak aby eh, eh, státy eh, mohly splnit tento úkol. Právě pro Řecko, kde ekonomická situace a finanční situace je obtížná po kraji kolapsu, tady tito ilegální migranti bývají zadrženi úřady a pobývají za velice strašných podmínek a a jsou mm, e, ponechání v hrozných podmínkách. A tady by bylo ne, akutní, aby se aplikovalo a přepracovali ustanovení Dublinu 2 a 3, tak aby nelegální migrace byla zvládnutelná finančně, ale i z praktického hlediska, aby to převzali ty země, e, kam migranti e, přicestovávají. A pak mm, by totiž eh, mohla být aplikována zásada solidarity, která je zakotvena v článku 2. Eh, A pak by se jasně eh, vyslal signál, že pracujeme na sjednocené Evropě. Thank you. <clears throat> Next is, um... Děkuji. Další je pan Serajo. Thank you, Mr. Chair. Eh, jag ska prata. Děkuji. Budu hovořit švédsky. Ano, volný pohyb. Volný pohyb je jeden z pilířů Evropské unie a celé oblasti e, lidských práv. Je tady řada členských států, kde není dostatek informací o tom, jak eh, zacházet s lidmi, kteří eh, cestují po Evropské unii. A je to mnoho bez eh, příklad ze Švédska. Je tu 800 lidí romského původu, kteří byli vyhnáni ze svých domovů bez nějakých pádných důvodů. A úřady prostě nemají informace o tom nechápou ehm, tyto otázky. A člověk nabede dojmu, eh, že eh, jsou to extrémně pravicové skupiny, které této situace ve Švédsku velice dobře dokážou využít. A Zdá se, že se jim i ehm, volební výsledky eh, vylepšují, takže je jasné, co to může znamenat pro demokracii. Musíme také zajistit to, aby členské státy měly nezbytné informace. Členské státy musí eh, naplňovat svou eh, povinnost a eh, musí plnit ustanovení administrativní, tyto to musí činit právě administrativní úřady. Děkuji, Saraja. A další, pan Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen, maar voor... Pane předsedo, já mám několik eh, otázek. Eh, nejprve chci poděkovat eh, komisi za velmi zajímavou zprávu. A moje první otázka je následující. Nejprve Frontex. Bylo řečeno, že 12 členských států jistě pořád neposkytlo své údaje Frontexu. Mě by zajímalo, eh, které státy to jsou a proč to neudělali, proč neposkytují informace, je, nejsou k tomu motivovány, nebo s tím mají nějaký technický problém, nebo možná došlo k nějakému nedorozumění. Mně úplně dochází, proč k tomu dochází, ráda bych eh, tomu porozuměla více. Potom mám otázku týkající se otisku prstů. Když eh, do EU přijíždějí občané třetích zemí, tak eh, by se měli eh, sejmout otisky prstů, ale v některých případech se to tak neděje. Mě by zajímalo, jak je to možné. Rozhodují o tom členské státy jednotlivě, komu sejmou otisky a komu ne. Je možné, že policisté nejsou dostatečně proškoleni, možná, že si neuvědomují, že mají povinnost eh, snímat otisky prstů. A co z toho vyplývá? Jaká rizika jsou s tím spojená, že někteří lidé, kteří sem přejeli ze třetích zemí, eh, nezanechali v databázi své otisky? Může to například mít nějaký vliv na žádost o azyl? mohla by ta, mohl by ten postup fungovat eh, potom lépe. Ve zprávě byla řada eh, kontroverzních eh, bodů, které se objevily ve fungování šengenského systému. Mě by zajímalo, jak s tím komise naloží, jak je tyto body bude řešit. Děkuji, paní eh, Winberg je posledním řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych se rád zmínil o několika aspektech, které souvisejí se svobodou pohybu a jaký dopad to má na Švédsko. Už jsme slyšeli od Soraji Post, eh, že mají problém zbavit se lidí z Rumunska, ale na druhou stranu my eh, jim nabízíme tu cestu do zpátky do Rumunska zdarma. Možná, že eh, rumunské úřady by se měly postarat o své občany sami, protože Rumunsko dostává také eh, prostředky na to, aby integrovalo romské občany v Rumunsku doma. My máme problém se žebrotou ve Švédsku. Ta situace je teď u nás velmi kontroverzní, hodně se o tom mluví. A proto si myslím, že bychom měli apelovat na Rumunsko, aby využilo ty prostředky, které dostává z Evropského sociálního fondu, aby eh, zlepšilo eh, životní podmínky Romů doma v Rumunsku. A teď eh, k Eurodaku. Když odebíráte otisky prstů, tak to platí na 18 měsíců. Potom ty záznamy eh, vlastně jejich eh, platnost vyprší a proto některé členské státy žádné otisky nesnímají, protože s tím prostě mají příliš práce a za 18 měsíců eh, se to stejně ztratí. Dobře, děkuji. Teď dáme slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za ty všechny pozitivní připomínky, které jste v té zprávě měli. Chci se vrátit k několika věcem, které tady zaznělo, zazněly. Jak říká pan Coelho, ten nový hodnotící mechanismus sám o sobě bude hlavním zdrojem informací eh, pro zprávy tohoto typu a doufáme, že v budoucnosti ty zprávy budou možná lépe zaměřenější poté, kdy budeme mít eh, k dispozici tyto informace z toho hodnocení a potom budeme mít lepší přehled o fungování eh, šengenského systému. Otázka týkající se těch přidružených zemí, já nemůžu říct, že by byly horší nebo lepší než členské státy, co se týče dodržování šengenské legislativy. My máme stížnosti o obou, takže eh, nemáme nějaký důvod eh, na ně ukazovat a Eh, eh, říkat, eh, kromě těch standardních postupů, které již uplatňujeme. Potom ta otázka volného pohybu a Švýcarska, to jsou, vidíme, že máme dvě dohody se Švýcarskem, jedna je o Schengenu, jedna je o volném pohybu, samozřejmě, ale na základě toho, s čím teď Švýcarsko přijde, by to mohlo mít implikace také pro Schengen. Ale to budeme muset ještě analyzovat. Jinak u eh, těch ostatních připomínek nechci zacházet do velkých podrobností, ale myslím si, že to ilustruje jednu věc, která eh, z Schengenu činí tak eh, složitou věc, a sice to, že to souvisí s mnoha oblastmi legislativy, které můžou mít, můžou mít přímý vliv na fungování Schengenu, například jestli členské státy udržují směrnice o volném pohybu, o azylu, a to všechno potom může mít vliv na to, jestli ten Schengen dobře nebo špatně funguje, přestože ty oblasti právně vzato nejsou součástí té šengenské eh, legislativy. To je součást eh, té složité legislativy. Teď k Frontexu a proč tolik členských států neposkytlo své údaje Frontexu. Musíme si uvědomit, že to je nová věc, kdy, členský, kdy Frontex žádná členské státy o informace, které zatím členské státy nedodávaly. My chápeme, Eh, že možná eh, to je komplikované, to systematicky tyto údaje eh, sbírat a poskytovat, protože teď už to není jenom počet těch, kteří byli zadrženi na jejich území, ale k tomu se teď mají poskytovat informace i odkud lidé pocházejí, jak se tam dostali a to souvisí s tím asilovým systémem, kde může být zajímavé jestli ta osoba, teď dávám hypotetický příklad, jestli ta osoba přijela přímo do Německa a právně nebo legálně vstoupila na území Německa eh, vzdušnou cestou a potom překročila platnost svého povolení, a nebo jestli se tam na to šengenské území dostala někudy eh, jenudy a potom se dostala do Německa bez záměru požádat o azyl to jsou všechno informace, které teď eh, žádáme systematicky po členských státech eh, a chceme, aby je poslali Frontexu. A asi bude trvat ještě nějakou chvíli, než eh, ty členské státy budou schopny to takto zpracovat a předat. Ale i to samozřejmě by nám mohlo dát lepší představu o tom, jak ten šengenský systém funguje. A ta poslední otázka související s otisky prstů, my to teď analyzujeme, my už jsme dostali stížnosti od i jiných členských států, které říkají, že mají žadatelé o azyl, kteří říkají, že tam vstoupili prostřednictvím území jiného členského státu, ale tam neodevzdali své otisky prstů, takže se nedostali do, toho, do té databáze Eurodac a to zase má eh, vliv na to, jak funguje to dublinské nařízení, které samozřejmě jenom eh, těžko se bude dodržovat eh, v takovém případě. A ještě k těm důvodům, jaká opatření by se měla přijat, jestli se má zpřísnit dohled nad aplikací legislativy členskými státy a tak dále. To se všechno analyzujeme a e, budeme muset e, Eh, se k tomu nějak vyjádřit. Doufám, že jsem tím eh, zareagoval na většinu těch přílomní, které tady eh, zazněly, ale pokud jsem něco zapomněl, tak mi ještě řekněte. Pane Nilsne, já ještě za parlament bych chtěl říci, že výbor Libe hodně času věnoval reformě šednického systému a hodnocení, takže my budeme pokračovat v tom monitorování šengenského prostoru i nadále, zejména budeme pokračovat s těmi národními hodnoceními a Možná, že eh, něco konkrétního navrhneme po letních prázdninách. Ta debata je velmi dobrá. Já bych byl rád, kdyby kolegové sledovali tyto věci souvisící s Schengenem, protože se tady objevuje celá řada zajímavých eh, věcí. Nejde tady jenom o bezpečnost a volný pohyb, ale jde tady také o vízovou politiku, bezpečnost, základní práva a tak dále. A to jsou všechno věci, které spadají do naší práce a my s koordinátory eh, zase navrhneme, jak v tom budeme dále pokračovat. My eh, máme náskok v našem dnešním programu a to proto, že všichni hovořili volně, bez časových limitů, ale respektovali jste to, že eh, byli jste struční. Doufám, že to není pro vaší únavy, ale že to je eh, typ rozpravy, ve kterém budete pokračovat i po letních prázdninách. A chtěl bych hlavně poděkovat všem novým členům, že tak konstruktivně, konstruktivně debatují. Doufám, že na někoho nezapomněl. A ještě pořád tady máme právní službu, ale i tak máme pořád trochu náskok eh, s naším dnešním programem. Teď mě eh, trochu přerušil sekretariat a budu pokračovat ve vedení schůze. Byl bych rád, kdybyste podobným způsobem pracovali i po letních prázdninách. Myslím, že ta diskuse byla kvalitní a lidé tady zůstají, což znamená, že eh, to není úplně bez zájmu a je to užitečné. Pokud chcete zůstat na další bod našeho programu, což je na první pohled trošku ne zajímavý bod, tak je to prezentace právní služby eh, parlamentu. Eh, je to velmi dlouhý název bodu. Je to dohoda s Mauricijskou republikou. Eh, jde tady o jeden soudní spor, který se týkal pirátství, zabaveného majetku a možná, že právní služba by nám to mohla vysvětlit nejlépe. Pane Aleku, tamhle jste. A mluvám se, že vás představuji takto nezáživně a žádám vás tak rychle, abyste se chopil slova, ale já myslím, že nám poskytnete řadu velmi eh, eh, atraktivních informací a že to uděláte velmi rychle, abychom mohli eh, skončit se schůzí. Ale právní služba je pro nás velmi důležitá. Já vám děkuji za vaši prezentaci předem. Honorable members, thank you. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, jsem rád, že to mohu být a že vás mohu informovat o soudním případu, který byl zahájen před třemi lety na iniciativu vašeho výboru Libes, Libe společně s výborem AFET pro zahraniční záležitosti. Týká se to dohody mezi eh, Evropskou unii a Mauricijskou republikou o podmínkách předávání osob podezřelých z piráctví a zabaveného majetku, který je s touto činností spojen. Eh, Jde také o podmínky těchto lidí po předávání. Týká se to uh, operace uh, v eh, vojenské operace Evropské unie. Uh, Evropský soudní dvůr eh, tedy potvrdil stanovisko Evropského parlamentu a potvrdil svoje rozhodnutí z eh, července roku 2011. Eh, proč bylo tedy nakonec přijato takovéto rozhodnutí a v čem spočívá ten hlavní problém. Eh, problém spočívá v tom, že eh, Rada uzavřela toto dohodu výlučně na základě eh, společné bezpečnostní a zahraniční politiky. To znamená, že do toho postupu parlament nebyl vůbec zapojen ani v období vyjednávání, ani v období uzavírání této dohody se nikdo parlamentu neptal na jeho názor. To znamená, že jsme ten případ přednesli soudu a Snažili jsme se tedy využít novinek Lisabonské smlouvy. První, uh, Lisabon, uh, první novinka se týkala článku 218 odstavec uh, eh, 10 smlouvy o fungování Evropské unie. Uh, tento článek se týká právě těchto případů a kromě toho jsme se ptali soudu na inform, jeho interpretace práva na uh, informování. To je opět článek 218 odstavec 10, podle kterého by měl být parlament bezprostředně informován ve všech stádiích vyjednávání e, mezinárodních dohod. Pokud jde o tu první žádost, tak když jsme analyzovali cíle a obsahy e, mezinárodních dohod, tak jsme zjistili, že se to netýká pouze otázek společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ale také dalších témat. E, například spolupráci se, spolupráce se soudními orgány nebo spolupráce s policejních eh, orgánů a také rozvojové spolupráce, protože eh, Evropská unie poskytovala typickou rozvojovou eh, pomoc Mauricijské republice. To znamená, že soud se nejprve vyjádřil k té takzvané doložce o výlučnosti a řekl, že Lisabonská smlouva může být vykládána různým způsobem. Eh, hovořil o vnitřním rozdělení kompetencí mezi jednotlivé evropské instituce a v závěru soud dospěl k tomu, že eh, pokud eh, primárním cílem té dohody jsou různé prvky, s různých oblastí a žádná z nich není dominantní, tak to není možno omezovat na jednu oblast. Já bych se chtěl soustředit na tu druhou záležitost, která je pro výbor Libe důležitější, a sice závěr soudu, eh, který se týkal článku 218 odstavec 10. Pokud jde o tuto dohodu, tak Rada informovala parlament o zahájení jednání v březnu roku 2010 a potom se parlament něco dozvěděl až v říjnu eh, roku 2011, to znamená tři měsíce poté, co byla smlouva podepsána a eh, poté, co již eh, smlouva byla platnosti byla zveřejněna v úředním věstníku. Eh, to znamená, že rada neinformovala parlament o průběhu vyjednávání, neposkytla mu eh, žádné další informace v tomto ohledu. Soud tedy zastával stanovisko, že došlo k porušení základních požadavků, základních postupů a že eh, rozhodnutí Rady o uzavření dohody je potřeba zrušit. Co můžeme vyvodit z tohoto rozhodnutí soudu? Za prvé, soud jasně řekl, že článek 218 odstavec 10 smlouvy o fungování Evropské unie musí platit, musí být dodržován. Člán, eh, cílem tohoto článku je to, aby Evropský parlament mohl dostat své demokratické zodpovědnosti, to znamená, že je potřeba ho informovat, tak aby mohl eh, uplatňovat svoje kompetence, protože toto pravidlo je vyjádřením demokratické demokratických principů, o které se Evropská unie opírá. Kromě toho eh, soud jasně řekl, že porušení tohoto pravidla vedle k tomu, že rozhodnutí rady je potřeba zrušit a eh, že o tom sám může rozhodnout. Kromě toho za čtvrté soud rozhodl, že článek 218 se týká všech typů dohod eh, například i dohod, za které zodpovídá výbor Libe, a kromě toho soud řekl, že článek 218 se týká všech fází vyjednávání e, a uzavírání dohodu, dohod. Je potřeba, aby e, parlament byl informován během veškerého e, postupu. Ve všech fázích je tedy potřeba parlament plně a bezprostředně informovat o průběhu Samozřejmě, že je to rozhodnutí rozsudek soudu a otázka zní, eh, jaké jsou jeho další dopady pro výbor Libe. Za prvé, jedna možnost spočívá v tom, že o tom budeme diskutovat s novým eh, komisařem je, budeme se jí nebo ho ptát na to, jakým způsobem chce eh, implementovat tato nová pravidla do spolupráce mezi institucemi. Samozřejmě tento rozsudek Evropského soudního dvora umožňuje Evropskému parlamentu vyjadřovat svůj názor během vyjednávání, dostat své demokratické zodpovědnosti, což je velmi důležité. Eh, pokud parlament chce plnit svoje úkoly, které ze smlouvy vyplývají, musí mu eh, být poskytnuty veškeré informace, a to bezprostředně a v úplnosti eh, to znamená, že e, Rada parlamentu měla poskytnout veškeré informace, parlament může vyjadřovat svůj názor také e, k uplatňování této dohody, e, může tedy rozhodnout o tom nebo ovlivnit to, jestli ta dohoda vstoupí v platnost nebo ne. A pokud tedy dojde k porušení těchto postupů, těchto pravidel, tak soud může příslušným způsobem rozhodnout a v tuto chvíli už došlo k podobnému případu. Týká se to podobné dohody o předávání osob podezřelých z piráctví. Je to dohoda, která eh, je uzavřena mezi Evropskou unii a Tanzánií. A ani v tomto případě Evropský parlament nebyl informován o průběhu vyjednávání této dohody. Děkuji. Já jsem Eh, trochu vtipkoval. V každém případě je to tak, že eh, každý z nás chce eh, být co možná nejdříve hotov, tak abychom mohli eh, jet na dovolenou, ale to nic nemění na tom, že stanovisko právní služby je velmi důležité a toto je velmi důležitá věc. Rozhodnutí soudu je důležité pro eh, náš výbor, protože náš výbor spolupracuje na celé řadě mezinárodních dohod a proto je důležité, abychom byli lepším způsobem informováni. A je potřeba, aby komise vylepšila svoje dosavadní postupy. Uh, To znamená, že to má velké dopady na naši budoucí práci. Děkuji vám za toto vystoupení, děkuji vám za tuto prezentaci. A my jsme předběhli náš program, náš harmonogram. To znamená, že mi nezbývá, než vám popřát pěkné prázdniny, pěknou dovolenou a doufám, že se všichni eh, společně shledáme v září. Eh, přeji vám pěkné léto. Děkuji. Thanks for staying. Thanks for staying.